Passiamo al primo punto. Přejdeme k prvnímu bodu našeho programu, což je absolutorium Všeobecný rozpočet Evropské unie 2009 Evropský parlament. Než eh, budeme hlasovat, tak dám slovo zpravodaji eh, kolega Itala. Kiitos puheenjohtaja. Eh, listat on kaikki jaettu. Ei tarvitse... Pane předsedo, ten seznam už byl rozdaný. Já myslím, že nemusím probírat podrobnosti, ale chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, protože ta spolupráce byla vynikající a ochota ke kompromisům byla také. U obtížných záležitostí jsme to zvládli velmi hladce. Bod 5 až bod 65. 105, 106, tam je také plus a mělo by tam být mínus. To se musí opravit. Možná, že je to jenom v mém tisku, ale chtěl jsem na to upozornit. Děkuji. Děkuji. Pokud jste připraveni, tak můžeme přistoupit k hlasování a to elektronicky, prosím. A týká se to e, absolutoria 2009 Evropský parlament a začneme návrhem číslo jedna. Hlasujme. La votazione chiusa. Konec hlasování. Odsouhlaseno. A nyní přejdeme k návrhu 2. Hlasujte. Máme zde eh, ústní pozměňovací návrh. Ještě k tomu původnímu uzavřeno hlasování. Odsouhlaseno. Nyní přejdeme k návrhu 5. Hlasujte. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 4. Eh, Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 6. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 7. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. <laughs> Zamítnuto. Prosím. Eh, Já si myslím, že návrh 3 Andersen byl zamítnut. Andersen mi. Ne, ne, ne, ne, to naopak. Aha, ne. A ne. Číslo, ne, to bylo číslo čtyři a číslo tři přijato. Ne, ten odpadá, protože byl přijat návrh pět. Dobře. Výborně, návrh osm. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 9. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 11. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 14. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 10. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 13. Hlasujte, prosím. Konec. Odsouhlaseno. Návrh 12. Hlasujte. Konec. Zamítnut. Návrh 17. Hlasujte. Konec hlasování. Odsouhlasen. To ne, ne, návrh 20. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 19. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 23. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Ehm, no. 24. Návrh 24 ve dvou částech. První část hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Druhá část, hlasujte prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 26. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 25. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Damento 26. Návrh 27. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 29. Hlasujte, prosím. Jusa. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 28. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 30. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno návrh 31 a to e, po částech. První část. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. E, hlasujeme o druhé části. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. E, zde za EPP máme jednu osobu navíc, jednoho hlasujícího navíc. <laughs> ok. Respinta. Zamítnuto. Návrh 32. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 34. Ne? Questo? No, no, questo. Ok, 35. 35. 35. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Sì. Ok. Yes. 35. Mm-hmm. Ok. Votazione chiusa. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 34. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 36. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 37. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 38. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 39. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 40, 40, ano. 40 hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 41 hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 42. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno návrh 44. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 46. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 45. Ne? Ne. 48. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 47. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 49. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 50. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 51. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Ne. Jeden navíc. Eh. Aprovat. Odsouhlasen. Návrh 53. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 55, ne. 57. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. 58. Hlasujte. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 59. Hlasujte. Konec. Odsouhlasen. Návrh 60. Hlasujte. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 61. Hlasujte. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 62. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 63. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 64. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen návrh 66. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 67. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 68. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 69. Hlasujte. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 70. Hlasujte, prosím. Konec. Zamítnut. Návrh 71. Hlasujte, prosím. Konec. Zamítnut. Návrh 72. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 73. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 74. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 75. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 76. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 77 ve dvou částech. První část. Konec. Odsouhlasen. Druhá část. Hlasujte o druhé části. Konec hlasování. Zamítnuta. Návrh 78. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen návrh 79. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 80. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuté. Návrh 81. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 82. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 83. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 84. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 85. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 86. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 87. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 88. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 89. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 90. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 91. Hlasujte. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 92. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 93. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 94. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 95. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 96. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 97. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. 98. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. 99. Eh, Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. 100. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 101. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 102. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 103. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 105. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Konec hlasování. Odsouhlasen. 106. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. 104. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. 108. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 110. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 112. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. 111. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. 113. Hlasujte, prosím. Ne. Ne, 115. Hlasujte, prosím. Votazione chiusa. Konec hlasování. Zamítnuto. 116. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 114. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 118. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut návrh 119. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh, eh, ústní návrh číslo čtyři. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh. Já mám ústní pozměňovací návrh k návrhu 120, prosím eh, kde by se změnilo znění a to takto trvá na to, aby eh, došlo k přerušení do roku 2009, tedy aby šlo o eh, pohled do budoucna a ne do minulosti. Se non ci sono obiezioni, quindi... Pokud nejsou námitky, tak budeme hlasovat o návrhu 120 k tomu tím pozměňovacímu návrhu. Hlasujte, prosím. Čusa. Konec hlasování. Zamítnuto. 121. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 122. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. 123. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 124. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 126. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 125. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh, ústní návrh číslo 5. Hlasujte, prosím. Odsouhlaseno. Návrh 128. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 127. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 129. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 131. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 130. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 132. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 133. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 134. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 135. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 136. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 137. Hlasujte, prosím. Konec. Odsouhlasen. 138. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. 139. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 140. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Aprovat. Odsouhlasen. Návrh 143. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh. Návrh 141. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 144. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 145, prosím. No, Pane předsedo, já bych chtěla abyste mi dal slovo po té, co budeme, odhlasujeme 147. 147, po 147. Děkuji. Návrh 145. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Eh, návrh 146. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. 147. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Prosím. Kolegyně Matiu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla se vyjádřit proti ústnímu návrhu. To je první věc. A druhá věc, chci, abychom hlasovali o našem návrhu 150, tedy můj a pana Odyho, před 148. Já nechápu, proč o našem návrhu 150 se má hlasovat po návrhu 148, protože náš návrh připomíná eh, eh, znění smlouvy. Eh, Eh, ohledně eh, mm, eh, práva na práci. Nebo pracovního práva, pardon. No, no. Je No. lista dal... Ano, to mi připravil sekretariát, takže já myslím, že asi je to v tom e, pořadí, jak to má být, ale takže by všichni s tím souhlasili s tou změnou, ale budeme hlasovat tedy podle toho, co máme na seznamu budeme, no já bych chtěla, aby mi bylo vysvětleno, proč eh, eh, ten můj návrh nebo náš, který hovoří o smlouvě, jde až po návrhu 148. To je úplně nepochopitelné. Já bych rád, aby mi to někdo dobře vysvětlil. Vysvětlení. Pravidlo stanoví, že je třeba hlasovat nejprve o tom textu, který se nejvíce liší od návrhu. E, já si myslím, že v tomto případě návrh paní Šaldemóze jde dále než váš návrh, ale myslím si, že máte pravdu v tom, že můžeme o vašem návrhu hlasovat po návrhu paní Šaldemoze. I když ten návrh paní Šaldemoze bude odsouhlasen, je to kompatibilní, ano. My jsme vzali na vědomí eh, to, že jste proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Takže on nemůžeme hlasovat. Allora Takže Budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu číslo 6, a to ve dvou částech. První část, hlasujte prosím o první části, ne. Parte, sì, No, cioè questa El paragraf, 99, sí, Odstavec 99, odstavec 99, hlasujte. A votazione chiusa. Konec hlasování. Odsouhlasen. A nyní hlasujeme o 148, opět k odstavci 99, hlasujte prosím o návrhu 148. No, my, my, ale jsme neměli hlasovat o ústním návrhu, já jsem byla proti. No. No. 148. Prego. Vous savez avez oui. contre, okay. alors ça tombe. Mais alors on vote sur le 148. Donc Takže hlasujeme teď o čem? 148 jde dále než návrh 150 a proto se má hlasovat nejprve o 148, protože se nejvíce liší od původního návrhu. Stejně ta většina, eh, která hlasuje, eh, se nemění, takže je to jedno. Já bych rád tedy, abychom si to tady vysvětlili. 150 148. Bylo totiž eh, vysvětleno, že tady máme nejdříve, bychom měli hlasovat 150 a potom 148. Yes, but 150... Ano, ale 150 je Věřte, nevěřte, pan předseda mi dal slovo. Eh, poslední hlasování, eh, kde jsme se shodli, bylo 147. Potom já tady mám na hlasovacím seznamu oddělené hlasování o odstavci 99. A já bych byla velice ráda, kdyby to prostě vypadlo. Eh, hlasování proběhlo, ale nebylo tady řečeno, jak dopadlo toto hlasování. Mohli bychom se dozvědět, jak dopadlo hlasování k tomuto odstavci? Ano, ale třeba také poměr hlasů by mě zajímalo. Genau, also. Ja. Ja, genau. Wir haben ja immer, Herr Präsident, das ist, das ist, genau. Herr Präsident, ich möchte einfach darauf. Pane předsedo, já bych chtěla upozornit na to, že otázka Strasburku eh, eh, vyvolává téměř občanskou válku v jednotlivých frakcích, takže my skutečně potřebujeme mít eh, číselný výsledek hlasování. My jsme již hlasovali o odstavci 99 a hlasování bylo pro. Ano, to jsme již řekli. Většina byla pro. Šlo o hlasování o odstavci 99 a teď hlasujeme, budeme hlasovat o 148. Já jsem jenom chtěla slyšet přesně, jak to dopadlo. To jsem chtěla. Opakujeme hlasování, takže opět ještě jednou hlasujeme o odstavci 99. Ma l'avete segnato il voto? qual era il voto? Eh, qual era? Allora scusate, io chiedo alla segreteria se hanno perché... Já bych rád, aby eh, sekretariát nám to vysvětlil, takže my si to tady musíme prověřit mezi sebou, abychom věděli. Ja, es war nicht im Monitor. Allora, allora, Setta, allora vi dico la votazione del paragrafo. Takže hlasujeme, hlasovali jsme o 99, 27 hlasovalo, 18 pro, 9 proti, nikdo se nezdržel. Takže tak toho dopadlo hlasování o odstavci 99. A teď musíme rozhodnout, stali nejprve budeme hlasovat o návrhu 148 či 150. To eh, eh, bylo sporné k tomuto bodu. Puheenjohtaja, haluan, että me pitäydymme listassa, jolle... Děkuji. My bychom se měli držet toho seznamu, co máme protože neexistuje nutnost, abychom to měnili. Když to budeme měnit, tak to bude chaotické. Měli bychom postupovat podle doporučení. Eh, A eh, osobně bych rád dal slovo všem, ale já myslím, že hlasovací seznam by se neměl měnit, takže budeme hlasovat podle seznamu. Eh, o nyní o 148. No, pane předsedo, ať je pořadí jakékoliv, eh, zdali 148 či 150 či naopak, tak souhlasíme. Eh, I v podstatě sekretariát nám to tady řekl, že pokud vy rozhodnete, že budeme nejprve hlasovat o 148 a potom 150 podle seznamu, tak souhlasíme bez ohledu na eh, výsledku na hlasování, tak stejně se o těchto dvou bude hlasovat bez ohledu na tom, jak který, které z těch hlasování dopadne. Výborně. Takže hlasujeme o návrhu 148. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Emendament. Návrh 150. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Eh, zamítnut. 151. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 152. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 153. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 154. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 155. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 156. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 157. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Sto padesát devět. Hlasujte, prosím. Konec hlasování odsouhlasen 160. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen návrh 161. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh, eh, ústní návrh číslo 7. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. A nyní hlasujeme o celém návrhu. Hlasujte, prosím, o celém návrhu. Konec hlasování. Odsouhlasen. Takže návrh o závěrečném usnesení. Nyní hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Výborně. Blahopřejeme zpravodaji za vykonanou práci. Děkujeme. A nyní. Abbiamo adesso... Eh, a nyní eh, absolutorium. Il discari... Absolutorium, které se týká dalších institucí a zde je zpravodajem kolega Rivelíny. Já nevím, zdali kolega chce něco říci. Prosím. Jenom bych chtěl poděkovat eh, kolegům za vykonanou práci. Byla to těžká agenda, já myslím, že se nám to podařilo a jenom ještě jednou jsem chtěl poděkovat. Děkuji, výborně. Takže pokud jsme všichni připraveni, tak nás čeká teď hlasování o udělení absolutoria za rok 2009 rozpočet rady. Jsme, pokud jsme připraveni, tak budeme hlasovat o návrhu číslo 1. Hlasujte. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. A nyní máme hlasování o závěrečném návrhu rozhodnutí. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Dobře. A nyní máme zde hlasování o, e, závěr, e, o rozhodnutí. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Okay.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 Nyní máme zde návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat a máme zde návrh číslo 4. Hlasujte, prosím, pozměňovací návrh 4. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh číslo 5. Hlasujme. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh číslo 6. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh číslo 7. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh číslo 8. Zah- eh, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh číslo 9, a to po částech. Hlasujeme o první části. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno druhá část. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Kompromis číslo 1, odstavec 8. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh číslo 13. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh číslo 14. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Konec hlasování. Odsouhlaseno, prosím, kolego. Děkuji, pane předsedo. Jenom bych chtěla říci, že můj návrh 16 eh, eh, ten stahuji ve prospěch návrhu pana zpravodaje, pana Rivelínyho. Takže hlasujeme o návrhu 17. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh, odstavec 8, návrh, ústní návrh, hlasujte o ústním návrhu. Chiusa. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 18. Hlasujte, prosím. Chiusa. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 19. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 20. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. No. A nyní hlasujeme en bloc o návrhu 23 až 33. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 21. Hlasujte, prosím. Ne? Návrh 22. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 28. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 30. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 32. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen, prosím. Ano, pane předsedo, jenom bych chtěla vám navrhnout, navrhnout tedy paní Makovej eh, eh, oddělené hlasování až do první části, že budeme hlasovat tedy eh, až do prvního bodu, až tam, kde se říká také na úrovni Unie, Eh, takže to je polovina asi tak, v polovině, takže bychom hlasovali ve dvou částech. Já si myslím, že bychom měli hlasovat eh, eh, po částech, jinak moje frakce bude hlasovat proti. A budeme hlasovat i proti té druhé části. Jsme proti ní. To je pořád Štrasburg. Ano, takže uvidíme. Dobře. Takže budeme hlasovat o návrhu 34 vedou částech nejprve. Takže hlasujeme o první části. Konec hlasování. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Druhá část. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení. Hlasujte, prosím. Prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Ano, pane předsedo, já jenom bych chtěla říci, protože eh, jsem si nevšimla takové chyby. Vy v určitém okamžiku jste hovořil o ústním pozměňovacím návrhu, který ale explicitně nefiguruje na seznamu. A já předpokládám, že to byl návrh paní Gresle, ale já bych chtěla, aby eh, tam u toho návrhu 16 tam bylo, že se stahuje, ale vy jste hovořil o ústním pozměňovacím návrhu, ale ten tam explicitně není uveden. A návrh, eh, já jsem tedy proti tomu ústním pozměňovacímu návrhu, to jsem chtěla zde říci. Ne, ne, ne, to nebyl náš pozměňovací návrh. Já chci, aby bylo jasné, že já jsem hlasovala proti, protože můj seznam eh, neobsahuje ten ústní pozměňovací návrh, tak aby bylo jasné, že já jsem proti němu. Výborně, říká pan předseda. because it was not there. And I'm against. I want to be very clear that Chci, aby bylo jasné, že jsme proti moje frakce by měla hlasovat proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Sorry? No, no, I want to, to, to say openly A chci říct si zde otevřeně, aby to bylo někde v zápisu, v protokolu, aby tam bylo jasně řečeno, že byla chyba na hlasovacím seznamu. Vy jste to řekla velice jasně. A takže eh, ano, dobře, do zápisu dáme, jak jste hlasovala, paní Ayala Sender. Dobře, tím to končí. Já, ich möchte das nochmal unterstützen. Já jsem chtěl podpořit to, co eh, řekla paní kolegyně. Já jsem nedal žádný signál naší frakci, protože ústní pozměňovací eh, návrh, který jste zde vyzval k hlasování, o něm nebyl na Eh, nebyl na seznamu, čili my SAD bychom se rádi eh, postavili proti ústnímu pozměňovacímu návrhu paní Gresle. Kolega Geir? Dobře, bereme na vědomí i poznámky pana Geira a budeme hlasovat eh, o celém návrhu usnesení. Hlasujte, prosím. La votazione è chiusa. Konec hlasování. Odsouhlasen. Tím jsme skončili s tímto hlasováním o radě. A nyní přejdeme k hlasování o soudním dvoře. E, absolutorium za rok 2008, 2008, říká pan předseda, 2009. Máme zde nejprve návrh rozhodnutí, o kterém hlasujeme. Hlasujte, prosím. Je tedy o rok 2009. Konec hlasování. Odsouhlasen. A potom máme zde hlasování o usnesení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. A přejdeme nyní k absolut absolutorium, absolutoriu pro účetní dvůr. Hlasujte tedy o návrhu rozhodnutí. Konec hlasování. Odsouhlaseno. A nyní zde máme hlasování o pozměňovacích návrzích. Máme zde pozměňovací návrh číslo 1. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh je číslo 2. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Kompromis číslo 2. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Kompromis číslo 3. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. A návrh číslo 6. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh číslo 7. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Kompromis číslo čtyři. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Kompromis číslo pět. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Nyní hlasujeme o návrhu usnesení. Eh, hlasujte, prosím, o celém návrhu usnesení v této podobě. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Závěrečné hlasování. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. A nyní přejdeme k hlasování o absolutoriu za rok 2009 hospodářský sociální výbor. Hlasujeme o návrhu číslo 1. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Hlasujeme nyní Prosím. Je, máme zde ústní pozměňovací návrh, pokud by bylo možné ho přečíst. Dovolíte to, pane předsedo? Návrh zní takto. Je názoru, že je rozumné e, e, absolutorium ještě odsunout, abychom získali další informace o výsledcích šetření OLAFu Eh, pokud nejsou poznámky, tak eh, budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu zpravodaje Rivelínyho. Ne? Kolego, prosím, můžete to zopakovat, takže je názoru, že je rozumné Eh, odložit eh, absolutorium týkající se EHSV e eh, podle, až budou k dispozici výsledky šetření OLAFu. Jsou zde nějaké námitky k tomuto pozměňovacímu návrhu? Ne. Takže můžeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu, tak jak jej navrhuje kolega Rivellini. Hlasujte, prosím.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 konec hlasování. Jsou zde nějaké námitky? Prego. Prosím. Was ist gerade passiert? Also... No tak k čemu právě došlo? 13 hlasy proti 12 eh, odložil náš výbor eh, absolutorium eh, Ekosoku. A eh, přitom tady máme ještě pozměňovací návrhy, které už tam byly eh, zahrnuty. Takže já nevím, já myslím, že bychom to měli jaksi technicky eh, dát eh, dohromady, aby se to vlastně tady eh, nebylo v protikladu. Ano, vy říkáte, že v návrhu 2 kolegyně, kolegyně Senderové již v podstatě jsou obsaženy je obsaženo to, co eh, eh, mm, předložil kolega Rivelíny ve svém ústním pozměňovacím návrhu, takže můžeme, budeme hlasovat o návrhu 2, že to stačí. Pochopil jsem to? Dobře. Ano. Eh, že to již je obsaženo ve druhé části návrhu 2. Je již obsažen váš ústní návrh. Ne, můj ústní návrh objasňuje tu otázku. Dále to dovysvětluje. Samozřejmě je to e, něco, co má pomoci diskuzi, protože zde se to vysvětluje. A e, zde se e, to vysvětluje. Ne, to je, v sou, to je souvisí s návrhem 2, kolegyně Ayala, ne návrhem 1. Ne, to je v souvisí s návrhem 1, paní Ayala Sender, tedy ta, ta druhá část, te, s tou druhou částí. Návrh 1, který byl odsouhlasen, je to návrh paní Ayala Sender, tak eh, můj návrh eh, eh, je něco, o čem se nehlasovalo. My jsme odsouhlasili pouze návrh jedna, paní Sender. Pane předsedo, my jsme, my jsme odsouhlasili pouze návrh jedna. Decision is formal. It's resolution where we can Problém je, že my jsme hlasovali o návrhu jedna, a potom o usnesení. My jsme již hlasovali o usnesení. Nyní je třeba přejít k návrhům, k návrhu dva, paní Ayala Senderové. No, pane předsedo, můj návrh dva nemá raison d'être, poněvadž musíme hlasovat o e, návrhu 9a. E, to je vlastně e, to, co zde reflektuje ty důvody, které jsou obsaženy v návrhu číslo 2, ale ten již je zastaralý, ten již neplatí, protože zde musíme zavést i ten druhý bod ústního pozměňovací návrhu, což je bod 9a. A proto ústní pozměňovací návrhy pana Rivelínho, které de facto akceptují, tak již také nemají své raison d'être, protože my musíme odsouhlasit, mm, nevím, jaké je to číslo, je to druhá část mého ústního pozměňovacího návrhu, nevím, pod jakým to je číslem tady. Mi sembra eh, chiaro lo che dice. Já myslím, že to je jasné, to, co říká paní Sender. My jsme hlasovali o návrhu 1, potom o usnesení a nyní, jak říká kolegyně Ayala Sender, již není důvod, aby tady figuroval ten návrh. Mm, a, mm, takže budeme hlasovat pouze o druhé části jejího návrhu. Jenom ta má smysl pro hlasování, takže budeme hlasovat pouze o druhé části. Inés, la primera parte se ha votado, no, es que no está claro, sí. Eso es lo que no lo sé. Yo no la encuentro. Rudolf, where, where is the oral amendment of uh, Mrs. Ayala? Where do you, in the list, in the voting list, where... Eh, takže tady máme uh, ústní pozměňovací návrh paní, paní Ayaly a teď uh, nevím, kde je.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 ve dvou částech. První část, druhá část. Nyní hlasujeme o první části návrhu číslo 2. Paní kolegyně z Ayala Sender, hlasujte prosím. La votazione chiusa. Konec hlasování. Eh, Approvato. Odsouhlaseno. Druhá část návrhu 2. Hlasujte, prosím. na votazione. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Sta indicata la lista di voto. Scusate, non facciamo. Allora adesso abbiamo uh, l'emendamento. Zde máme ústní pozměňovací návrh C. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh, ústní návrh D. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh, ústní návrh E. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh F. Hlasujte o ústním návrhu F. Konec hlasování. Odsouhlasen. Ústní návrh G. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. A kompromis číslo jedna. Hlasujte, prosím. Konec hlasování odsouhlaseno. Návrh čtyři. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Ústní pozměňovací návrh 1. Ne, I, I, pardon, I. Hlasujte, prosím. Konec hlasování odsouhlasen. Ústní pozměňovací návrh je. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. A nyní hlasujeme o celém znění takto no, pozměněného návrhu usnesení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. A nyní e, závěrečné hlasování. Aha, to už máme za sebou, dobře. Tak, přejdeme nyní k hlasování a o absolutoriu za rok 2009, výbor regionu. Hlasujeme o návrhu usnesení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. A nyní budeme hlasovat eh, o kompromisu číslo 1. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 3. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. A nyní budeme hlasovat e, o celém návrhu takto pozměněného usnesení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Přejdeme teď k hlasování o udělení absolutoria za rok 2009 Evropský veřejný ochránce práv. Hlasujeme o návrhu rozhodnutí. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Nyní hlasujeme o závěrečném návrhu usnesení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. A nyní přejdeme eh, k udělení absolutoria za rok 2009 jsou eh, Evropský inspektor ochrany údajů. Hlasujeme o návrhu rozhodnutí. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Návrh je odsouhlasen. A nyní hlasujeme o závěrečném návrhu usnesení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Děkujeme zpravodaji kolegovi Rivelínimu za vykonanou práci. Passiamo adesso. A nyní přejdeme eh, k dalšímu bodu programu, kde máme zvláštní zprávu Evropského účetního dvora, rozvojová pomoc eh, pro základní vzdělávání v subsaharské Africe a eh, v Jižní Azii. Dáme slovo našemu zpravodajovi, což je kolega Saez. Děkuji. Navrhl bych, abychom dali slovo nejdříve účetnímu dvoru, protože předložili vynikající, je to předložený vynikající dokument a já bych byl rád za krátké shrnutí. Dobře, souhlasím. Tak eh, dáme slovo zástupci eh, Evropského účetního dvora panu Kinštovi, prosím. Mr. Chairman, honorable members of the... Děkuji vám, eh, pane předsedo, dámy a pánové členové výboru. Já především chci poděkovat eh, za příležitost odprezentovat tuto zprávu ve vašem výboru. Mm, také chci poblahopřát panu Stajksovi za jeho vynikající analýzu tohoto pracovního dokumentu. Pokud se týče zlepšování dostupnosti a kvality vzdělávání, to je eh, nejlepší krok v boji proti, eh, proti chudobě. Myslím, že to v souladu také s cíly EFA a s cíly eh, tisíciletím. Máme zde stanoveny specifické eh, cíle pro eh, zajištění primárního vzdělávání pro, dítě, pro děti a pro kvalitu vzdělávání. Účetní dvůr se tím zabýval a snažil se zjistit, jestli se efektivně docíluje zlepšení a za druhé zda komise eh, dobře zvládá své zasahování do oblasti školství. Učetní eh, dvůr se zabýval na zeměmi, vybraný zeměmi eh, v Jižní Asii a v subsaharské Africe, to znamená tam, kde ty problémy jsou daleko závažnější než jinde. Nešli vás seznámím s klíčovými s klíčovými výsledky. Eh, za, budu se zabývat otázkami národních programů partnerských vlád. Eh, v těchto případech je Evropská unie pouze jedním z přispěvatelů a komise zde nemá příliš velké kontrolní eh, pravomoci. Je tedy nezbytné, aby komise si stanovila jasné cíle a udržovala efektivní dialog s partnerskými vládami. A to samozřejmě platí pro všechny typy rozvojové pomoci. Měli bychom to mít na paměti také v době, kdy se díváme na celkové výsledky podpůrných programů v oblasti školství, eh, včetně sektorového, sektorové podpory a financování. Zdá tedy rozvojové cíle byly plně eh, docíleny, anebo byl, bylo dosaženo pokroku. Vzhledem k tomu, že u v té první kategorii je eh, ten vliv omezený. Eh, v řadě zemí hovoříme o zajištění Eh, primárního vzdělávání, základního vzdělávání pro děti, ale můžeme říci, že ten eh, postup je poměrně pomalý a zejména tedy eh, dosažení plného cyklu základního vzdělávání je pro mnohé země nereálný. Pokud se týče genderové nerovnosti země EU, přispěly k dosažení pozitivního pokroku, ačkoliv Celková čísla poněkud maskují eh, přetrvávající výrazné rozdíly a nerovnosti. Zlepšování kvality školství to je nadále problém a zůstává hlavní výzvou, ačkoliv něco málo už dosaženo bylo. Přesto účetní dvůr se domnívá, že priorita MDG, tu, což je kvantitativní záležitost, se poněkud méně zabývá posuzováním vzdělávací politiky oproti minulým letům. To znamená, že eh, výsledky a úspěšnost eh, je pouze částečná, ačkoliv nelze to podceňovat. Nicméně audit eh, zjistil slabé, slabá místa v programu komise a jeho naplňování, což částečně ovlivnilo Eh, dosažené výsledky. Je to nicméně eh, detailně rozpracováno. Komise by se měla zabývat eh, širšími možnostmi, širší paletou metod a podporovat zejména mm, místní znalosti, místní obeznámenost s možnostmi, aby integrace Eh, vzdělávacích cílů byla efektivnější a aby bylo možné eh, lépe eh, lépe informovat zodpovědné orgány na místě, tak je nutné, aby do našeho hodnocení vnikla více expertních, expertní pohled. Nadále třeba pokračuje systematickým monitoringu. Eh, to jsou některé z těch hlavních bodů ve stručnosti eh, z naší zprávy. Já bych chtěl stručně poděkovat ještě oddělením komise za velmi konstruktivní spolupráci v průběhu našeho auditu a děkuji vám za pozornost. Grazie lei. Děkuji vám. Ještě jednou děkuji účetnímu dvoru za skutečně vynikající zprávu, zvláštní, kterou máme teď k dispozici. V této zvláštní zprávě jde také o rozvojovou pomoc. Rozvojová pomoc je velmi aktuální téma, a to nejen proto, že my při jsme se na to dívali při udělování absolutoria, ale protože je to také v zelené knize komise. Příští týden budeme mít stanovisko k tomuto tématu, o kterém budeme v našem výboru hlasovat. Je to stanovisko, které jde ve spolupráci s dalším výborem. Je to velmi důležitá věc a tato zvláštní zpráva je velmi vyvážená, poukazuje jednak na deficity, ale také ukazuje velmi důležité výsledky. 45 indikátorů bylo splněno. Komise uvedla, že u 30 dalších bylo dosaženo velkého pokroku takže se mohou podpořit eh, informace účetního dvora a tento materiál musí poskytnout další impulzy, tak abychom si z toho vzali poučení, protože nám musí být jasné, že vzdělání, řeknu to jinak, vzdělání jako takové je důležité pro rozvoj a investice, které dáváme do vzdělání, Eh, musí přijít nebo musí být určeny pro ty správné osoby. Takže, když to řeknu jinak, komise by nám měla předložit informace o částkách, které byly vydané po jednotlivých zemích a výsled, o výsledcích, kterých za to bylo dosaženo, tak abychom se na to mohli podívat v této podobě. Jedna věc je zvláštní a to se ukazuje u zpráv Evropského účetního dvora opakovaně, je tu nedostatek kvalifikovaného personálu v delegacích. Vím, že z hlediska rozpočtu máme všichni obtížné časy. Personál je plně vytížený a zaznívají tu kritické hlasy na toto téma. Já to nechci přehánět, nechci být příliš patetický, ale pokud jde o vzdělávání víme, že to je rozhodující pro stovky tisíc dětí v rozvojových zemích. A když teď konstatujeme, že v delegacích komise jsou často málo kvalifikovaní lidé, kteří by toto měli zvládnout, tak je to zvláštní. A není to v pořádku. Měli bychom o tom pragmaticky popřemýšlet a tady v parlamentu bychom to měli také projednat s výborem pro rozvoj, s výborem AFET, s výborem pro rozpočet. Měli bychom se podívat na to, jak tento problém nedostatku kvalifikovaného personálu v delegacích komise vyřešit. A proto jsem naformuloval takové dílčí doporučení s konkrétními body, které by se měli soustředit na to, aby tato zvláštní zpráva neskončila v šuplíku. Mělo by to být důležité nejen pro příští absolutorium, a protože tenhle dokument je tak důležitý, že je třeba s ním systematicky dál pracovat. Je to pět bodů hlavně. Kvalita vzdělávání. Máme pracovní dokument z února 2010. More and better education in developing countries to komise zveřejnila a to by delegace měly také využívat tento dokument, aby posoudili kvalitu vzdělání, ale zeptám se komise ještě, jaké další opatření, jaká další opatření je možné udělat pro to, aby se zlepšila kvalita vzdělávání. Druhý bod podvody. Ve zprávě je jasně uvedeno, že v některých státech jsou případy podvodů a případy špatné zprávy. Já jsem se tam dočetl, že tam jsou takzvaní učitelé fantomové, kteří jsou pouze na papíře, což není v pořádku. Komise, chci se vás zeptat, jaké nápady máte, pokud jde o boj proti podvodu v těchto případech. Třetí bod. Pro provedení programu, pro to hodnocení potřebujeme dobrou statistiku, abychom měli představu. A v některých státech toto chybí, takže se ptám, zda máte nějaký plán, jak tento problém vyřešit. A poslední bod. Účast dívek je spíše horší, jak se zdá. Jsou důvody, a ty nesouvisí někdy ani se vzděláváním. Je to otázka sanitárních zařízení, otázka infrastruktury. Takže se ptám komise, jaké možnosti jsou, jaká opatření je možné udělat proto, abychom tady pokročili tak, aby se i dívky mohly více zúčastňovat těchto vzdělávacích opatření v rozvojových zemích. Protože tady je to vzdělání velmi důležité. Ženy, které mají dobré vzdělání, jsou ženy silné a mohou se ujmout také iniciativy pro politický rozvoj. Komise, můžete nám odpovědět? celui Merci beaucoup, monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le membre de la Cour. Euh, děkuji vám, děkuji panu zpravodaji, děkuji také účetnímu dvoru. My jsme velice spokojeni eh, se zprávou účetního dvora a také se stanoviskem zde ve výboru. Já eh, souhlasím s tím, že mohli jsme dosáhnout více, ale na druhé straně bylo dosaženo mnohé. Ten eh, pokrok je skutečně významný, i když mnohých cílů bylo dosaženo pouze částečně. Já myslím, že ze zprávy účetního dvora je důležité z, zopakovat to, že my doprovázíme vzdělávací politiky našich partnerských zemí podobně jako v jiných oblastech. Je velice důležité, aby naše delegace a také my osobně jsme měli možnost rigorozně analyzovat politiku v oblasti vzdělávání právě v těchto partnerských zemích. Prostě indikátory, které by nás informovaly o výsledcích, o kvalitě toho, co se děje na místě. Školská politika patří k těm velmi významným aspektům, poněvadž ta skutečně může změnit situaci eh, v zemích, které potřebují změnu. Nejde o počty žáků, ale jde skutečně o kvalitu. Já se domnívám, že například indikátory, eh, které eh, se eh, soustředují na výsledky, na to, co se žáci naučí, tak to by bylo vhodné. Nezáleží pouze na počtech učitelů, ale také na tom, zda ti učitelé skutečně pravidelně docházejí do školy prostě absence, to jsou problémy. E, otázka je, proč vlastně učitelé někdy přicházejí do školy, jindy ne. E, možná, že je to dáno částečně tím, že jsou příliš chabě placení, takže si musí přivydělávat. Ale e, pak možná jsou trošku jiné důvody. Například v Nižaru jsou Eh, případy učitelů, kteří 14 dní se neobjeví ve škole, poněvadž si musí cestovat kam si, aby eh, dostali peníze za svou práci. Takže tady by pomohlo, eh, kdyby učitelé mohli být placeni jinou formou, kdyby to dostávali, já nevím, prostřednictvím nějakých elektronických prostředků, možná mobilních telefonů. Čili tady na, ty, na řešení, alternativní řešení těchto možností bylo třeba se zaměřit. Hovoříme tady o absencí na pracovišti. Velice zajímavé příklady máme třeba z Madagaskaru. Na Madagaskaru proběhlo mapování všech, eh, řekněme, stínových učitelů. Učitelů, kteří jsou evidovaní, ale ve skutečnosti moc neexistují snažili se jim tedy vyplatit nějakou kompenzaci za to, aby je mohli vyškrtnout ze stavu. Ale navzdory tomu to úsilí eh, tedy toto mapování eh, trvalo tři roky. Je to hodnoceno jako úspěšná věc, protože skutečně se podařilo přiblížit ty seznamy učitelů realitě. Čili to je nějaký takový eh, dobrý příklad. Já bych ještě ráda zdůraznila další aspekt a to je governance, čili eh, kultura řízení, kultura vládnutí. Eh, domníváme se, že velice důležité je přenést odpovědnost na místní orgány. A v tomto smyslu je třeba rozvinout iniciativy, prostřednictvím národních parlamentů a také občanské společnosti eh, to, aby byli angažováni nějací pozorovatelé přímo na místě v terénu, kteří by byli schopni eh, monitorovat vynakládání prostředků přímo na místě. Eh, poněvadž podpora rozpočtu to je naším důležitým vlivovým prostředkem. Dále se zde hovořilo o počtech eh, dívek ve školách. Samozřejmě ta genderová dimenze je eh, mimořádně důležitá v každém aspektu naší politiky. To všichni víme. Možná, že tady eh, hrají roli určité záležitosti místní kultury. To je jistě možné, ale absence dívek ve školách je možná dána také tím, že existuje převaha učitelů nad učitelkami. E, prostě rodiče nechtějí posílat e, dívky do školy tam, kde nejsou učitelky. A to se týká nejenom tedy základního, ale také e, vzdělávání na druhém stupni. A mm, větší počet učitelek by mohl mít skutečně velmi pozitivní vliv na eh, počty dívek ve školách. Pak samozřejmě jde také o to, aby se dívky mohly bezpečně dostat do školy a ze školy. Pro nás to znamená, že je třeba zanalizovat všechny důležité faktory, které se týkají eh, návštěvnosti dívek ve školách a eh, potom tedy ta otázka absencí na straně učitelů. Toto je třeba analyzovat. Eh, myslím, že komise se tím v současné době zabývá a řekl bych, že, řekla bych, že důležité je, Eh, abychom se metodicky zabývali eh, řízením cyklické povahy projektu a je také třeba, abychom eh, měli vhodné indikátory, vhodné ukazatele. Bohužel tedy na ty ukazatele nemáme příliš velký vliv. To jsou ukazatele, které sledují jednotlivé země, ale možná, že by chtělo se zde do toho také částečně vložit ale to je také součást eh, školení našich delegací eh, ukázat jim, jak se mohou eh, dopít většího vlivu přímo na místě. Pokud se týče číselných údajů, tak k tomu máme tady zprávy za jednotlivé země, pak máme tady zprávy účetního dvora a já myslím, že by Eh, snad nemělo být námitek proti tomu, abychom dostali kromě té celkové zprávy také jednotlivé zprávy za země. Dále tady otázka eh, kvalifikovaného personálu. Já myslím, že eh, nyní, kdy komise má dokonalý přehled o všech, o veškerém našem personálu a o tom, jak je řízen v delegacích, tak eh, naším, naším eh, záměrem je vlastně eh, dosáhnout jakési lepší rovnováhy v personální vybavení delegací. A já tady nemluvím pouze o počtech, ale také o jejich profilech, jejich kvalifikaci. Tady jde o to, abychom prostě měli eh, správně vybavené lidi na správných místech a to je důležité tady, abychom eh, s vámi spolupracovali. To je důležité pro vás i pro ten parlament. Těšíme se na další spolupráci. Mhm. Kolega Audi. Děkuji a zahájíme diskusi kolega Odí. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zde poděkovat za kvalitní zprávu a za tam obsažené informace i e, tedy e, za informace o tom, jak se spravují veřejné peníze EU. Já si dovolím takovou úvahu a učiním návrh. Já nevím, zdali mm, e, to bude mm, možné. Nevím, zdali nenadešla chvíle, abychom provedli nějaký globální audit, které se týkají některých těch sektorů veřejných výdajů, pokud jde o tedy celní, celní zprávu, diplomacie, vojenskou pomoc, abychom se nezamysleli nad tím globálně, protože v tom rozvoji, když se podíváme na ty různé intervence, které děláme a na ty nástroje financování rozvoje, těch 17 miliard na to období, plus ten Evropský rozvojový fond, plus když se podíváme na to, co dělají členské státy, plus Eh, eh, banka. Takže zde vidíme, že to je eh, hodně takových intervencí zároveň. A já se ptám, zda bychom nemohli teď i ve vztahu s členskými státy, v součinnosti s nimi, provést takový konkrétní globální audit, tedy jak těch evropských prostředků, tak i toho, co dělají členské státy, všech 27 států, abychom věděli vůbec, jak veřejná moc nebo veřejné finance tam pomáhají a e, nejenom tedy veřejné finance z Evropské unie jako takové, ale vůbec e, e, veřejné prostředky všech, tedy i členských států, abychom si udělali takový globální náhled. A druhá otázka, která se dotýká Evropské unie, to figuruje ve zprávě, zdali by my jako Evropa přinášíme nějakou přidanou hodnotu díky těmto intervencím Eh, máme v tom nějakou přidanou hodnotu? Já jsem eh, teď eh, zpravodajem pro revizi rámcového výzkumného programu, sedmého programu, a já se také tam ptám, zdali vůbec ty naše peníze, které do toho vkládáme, mm, přináší nějakou přidanou hodnotu. Děkuji, paní Kresle. Děkuji. Také vítám tuto zprávu s zajímavými informacemi, které jsme doposud neměli. Svět se vyvíjí, zlepšuje, sice pomale, ale jde to správným směrem. Právě oblast vzdělávání, tam se ptám, zda máme přehled o tom, kolik učitelů z tohoto rozpočtu, z této rozpočtové pomoci, rozvojové pomoci je financováno. A pokud je o rozvojovou pomoc, dala bych přednost tomu, abychom platili místní učitele, než abychom poskytovali poradenství, abychom docílili lepších výsledků projektu. Myslím si, že ta rozvojová pomoc se u nás dostala do špatného světla, neoprávněně, ale je to určitý způsob alternativy, který máme. A zajímá mě, zda v této části rozvojové pomoci máme přímou orientaci na ty, které, kterým je to určeno. Kolega Děkuji kolegyně Jala Sender. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako kolegyně Gresle bych chtěla říct si toto. Včera jsme hovořili o tématu eh, rozpočtové pomoci a eh, pro členské státy eh, eh, eh, platí, že dělají podobné věci se třetími zeměmi, takže i zde bych ráda mm, se zeptala komise toto. Já jsem pochopila, že teď my především děláme tu rozpočtovou pomoc, především třeba do školství, protože to spadá do kompetencí těch států, členských států a to je, myslím, zásadní, pomáhat jejich rozpočtům. Ale Mm, to je, my nakonec jsme se dostali do fáze, která lze považovat za pozitivní. Ta rozpočtová pomoc teď funguje dobře eh, tedy mezi Evropskou unii a těmi třetími státami. Ale jak je to u těch výstupů, o těch výsledků? Tam často vidíme nějaký deficit, nedostatky, i to vidíme eh, v tom, co říká účetní dvůr, vyhodnocování výsledků nejenom co se vynakládá dobře a co je dobře zaúčtováno, ale jde o to, aby to eh, nejenom účetně bylo dobře vynaloženo, zaúčtováno tedy všechno, ale aby to vedlo k nějakým konkrétním výsledkům a to zajímá občany. A proto se ptám komise, zdali eh, mm, toto zvažuje, protože vidíme, co se třeba děje na severu Afriky Eh, my jsme o tom hovořili i s panem Orly Renem, eh, jak tedy se vynakládají peníze na školství, tak aby to školství někam vedlo, aby tam nevznikala větší nezaměstnanost, aby tam nedocházelo k těm dysfunkcím, které se zvyšují často mm, v těchto zemích a eh, potom zcela důvodně ty mm, národy tam protestují. Takže možná bychom mohli zahájit takovou diskuzi, tak jak je navrhuje účetní dvůr, to je velice zajímavý návrh a mohli bychom začít se lépe zamýšlet nad tím, eh, jak eh, zlepšit eh, konkrétní výsledky té naší rozpočtové podpory a především to musíme dobře vyhodnotit. Především u toho školství tady vidím dva důležité prvky. Moje otázka tedy by byla na účetní dvůr. Vy říkáte, já nevím, zda máte více informací, ale možná je to i na komisi otázka. Máme zde ukazatele, které se týkají vyhodnocování výsledků školství. A mně se zdá, že ty ukazatele nejsou dostatečně dobře nastaveny a do sebe dobře nezapadají. A potom já myslím, že je eh, také i ty delegace, to je také důležité téma, eh, do, mm, protože eh, i ta diplomatická služba Evropské unie bude tam působit, ale tam potom se říká tady, že ty delegace nejsou dostatečně schopné tedy dohlížet na těmi prostředky, které se investují do školství, do vzdělávání. Ano, to je základní, ale osa naší pomoci těmto státům Mm, a já se ptám tedy, jak hodlá komise zlepšit eh, i ty možnosti, schopnosti těch delegací Evropské komise právě proto, aby mohli eh, vést ten dialog a aby mohli rozvíjet nezbytnou činnost, aby ta rozvojová pomoc eh, určená tedy do školství vedla k dobrým výsledkům. Děkuji, říká pan předseda. A nyní dám slovo komisi, prosím. Oui, merci beaucoup. Ano, děkuji. Já trochu bych zde navázala na to, co jsem eh, již řekla úvodem a i bych zareagovala na některé eh, zde připomínky, které jsme slyšeli. Myslím si, že mm, zde my a náš pan komisař Pibalx to jasně řekl i ve dvou zelených knihách. Jedna o rozvoji a jedna byla o rozpočtové pomoci, takže Eh, říká všude, že chce se zaměřovat nejenom na výsledky, ale také chce, eh, abychom lépe i mm, eh, se zamysleli nad přidanou hodnotou Evropské unie, když tedy Evropská unie plánuje pomoc. To je velice relevantní, protože ty toky finančních prostředků, které jdou do těch zemí, ty toky pomoci, to eh, eh, často tedy vlastně vůbec eh, jde tedy ještě k tomu, co dělají členské státy. Takže my si musíme položit otázku, jak využít tu pomoc tak, abychom tam měli takový jednotný dopad, jednotný vliv na stejný problém. A rozpočtová pomoc, a to i říká zpráva účetního dvora, rozpočtová pomoc eh, nějak eh, zde <coughs> i není spochybňována, to vyplývá i ze zprávy účetního dvora. A <coughs> účetní dvůr si klade otázku, jak eh, zaprvé zajistit, že ty částky budou patřičné pro dosažení cílu, a nebo a především, jaké jsou ty ukazatele, které se použijí pro to, abychom ukázali, že tam ty výsledky v jednotlivých sektorech E, e, jsou dosahovány. A je třeba mm, samozřejmě naše role, náš vliv e, s tou rozpočtovou pomocí lze využít právě v tom dialogu o dané politice a o těch ukazatelích, které ta konkrétní země musí ale definovat jako cíl vlastní politiky. ta musí definovat svoji vizi, jaký má být ten vývoj za 10, za 20, za 30 let. A pokud vedeme s, nimi, s, to, s těmi vládami eh, patřičný dialog, a nejenom tedy s vládami vlastně. Je důležité, aby se do toho zapojili eh, všechny, všechny eh, subjekty, jak tedy parlament, i na tedy myslím, národní parlamenty, zástupci občanské společnosti a tak dále. A my právě tlačíme tedy na toto, aby to šlo tímto směrem. Je třeba, aby se oni eh, s tímto stotožnili tam, aby eh, i eh, tedy mm, přijali mm, vhodná kritéria, vhodné ukazatele. Uvědomujeme si, že musíme asi být aktivnější a aktivněji eh, eh, zajistit, aby naše delegace byly nápomocné a měly nástroje tak, aby mohly efektivně tam vést lokální dialog o politikách a aby eh, jim bylo jasné, o jaké nám jde výsledky pamatuji, že jednou mi někdo řekl, že my jim diktujeme krátkodobé výsledky. Ne, je třeba, že to je diktát, pardon, krátkodobých výsledků, tak na to pozor. Ne, nám jde o dlouhodobé výsledky také, protože dlouhodobé e, výsledky, e, to je to, co, o co jde v, té, e, v tom rozvoji. A ty krátkodobé a dlouhodobé cíle musí být v souladu. A teď je třeba ta otázka platová Eh, platy vyplácené těm eh, učitelům, eh, školitelům. To je relevantní otázka tak Často mm, proto tam ti učitelé schází, ano, nemají platy. Já nejsem odbornicí v tomto, na tomto sektoru, ale zde díky tedy GSM, díky mobilním telefonům by bylo možné třeba vyplácet platy těm učitelům a upřímně řečeno, nechtějte po mně více, ale zde existují různá inovativní řešení a já to hodně obdivuji, protože já jsem ještě ze staré školy, já znám jenom tušku a papír a takže to já nechápu, pro mě to je jako zázrak. Ale jak to vypadá? Teď se studují možné inovativní přístupy v některých třetích zemích a to vypadá slibně, že mm, tak budeme moci bojovat proti eh, tomu, že tam existuje velká absence. Asi tím bych skončila a možná jsem zapomněla na některé otázky. Aha, ještě eh, ty možnosti našich kolegů v našich delegacích. Já jsem zatím ředitelkou odpovědnou za eh, kvalitu operací FKO a mm, moje ředitelství eh, zúrazňuje know-how, eh, vzdělanost, školení, zaškolení těchto pracovníků a snažíme se možná nemít to know-how jenom na těch delegacích, ale na úrovni regionu, protože třeba, já pamatuju v Zimbabwe, tam my máme eh, odborníka, který je regionálním expertem na zdravotnictví a ten pokrývá celý region. A já myslím, že i to je cesta, kterou můžeme se ubírat, pokud nemáme dostatek lidí v každé té konkrétní zemi, takže bychom mohli mít třeba odborníka na region, na širší oblast. Já vám garantuji, že to jsou otázky, kterými se nyní zabýváme sporu s našimi generálními řediteli a příslušnými komisaři a skutečně nám to leží velice na srdci. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní účetní dvůr, prosím. Uh, eh, děkuji, pane předsedo. Já, pokud vím, tak eh, tady zazněly dvě otázky na nás. Či já začnu otázkou, eh, paní Oře. Já jsem skeptičtější, nedovedu si představit, že bych nám podařilo udělat nějaký eh, velký eh, audit přes 27 eh, národních institucí v této oblasti. Já si myslím, že my ale máme jiné prostředky, jakým způsobem spolupracovat s národními institucemi také v oblasti rozvoje. Máme takzvaný HOAP, to je harmonizace zahraničního auditu a ačkoliv se to netýká všech 27 členských zemí, eh, týká se to těch, které jsou velmi aktivní při poskytování rozvoje pomoci. Eh, my si sdělujeme a sdílíme veškeré eh, naše zkušenosti a mm, není to tajemství, mohu říci, že také komise si schytává svoji kritiku od národních auditorů. Často v našich zprávách se objevují také přímé odkazy na auditní zprávy eh, vypracované jinými auditními institucemi, eh, pokud tedy došli ke stejnému závěru jako my. Pokud se týče přínosu rozvoje pomoci. Ano, já musím říct, že je naším úkolem, abychom eh, radili eh, komisi ve veškerých našich zprávách, zejména tedy v té rozvoje pomoci, jakým způsobem dosáhnout nejlepší rovnováhy. Nemáme ovšem jednolitý recept na to, jakým způsobem Eh, toho dosáhnout, jestli tedy eh, obecnou rozpočtovou podporou, cílenou rozpočtovou podporou nebo nějak jinak. Eh, prostě je třeba postupovat případ od případu. My jsme pro obecně pro celkovou nebo obecnou rozpočtovou podporu já tady v tomto souhlasím eh, s předřečníky, to je skutečně eh, lepší také pro obecný rozvoj a budování vlastní kapacit příslušné země. Ale eh, jak říkám, existují, je to případ od případu a některé země dosud nejsou připraveny přijímat takovýto druh pomoci. Nyní k ukazatelům, zda jsou přiměřené a spolehlivé. To je otázka paní Ajaly. Pokud se týče přiměřenosti, eh, my jsme v naší zprávě se vyjadřovali například kriticky eh, k indikátorům posuzujícím eh, jakost školství. My máme různé možnosti, jak toto měřit, i nepřímými ukazateli, ačkoliv celkově to není příliš jednoduchý úkol a pokud máme být opravdu účinní v tomto, tak jsou to metody obvykle velmi drahé. Nicméně e, zdá se, že e, komise nevyužívá všech možností, jak měřit kvalitu školství. Místy jsme si tady všimli a to bylo, já třeba jsem byl na misi v Nepálu v rámci auditu, a já jsem byl překvapen tím, že eh, komise tam stála spíše v pozadí. Ehm, jiní tedy eh, dárci hm, tam byli eh, daleko aktivnější, zabývali se spíše postupy a výstupy, ale ne celkovými výsledky. To hm, nakonec pro mě bylo překvapivé, protože výsledkem by měly být dobře vzdělaní mladí lidé. Čili podle mě eh, ta adekvátnost to je určitý problém. Pokračuje debata s komisí eh, ukazatelích v oblasti obecné rozpočtové podpory. Toto je ostavec 83c. Eh, my si myslíme, že nadále je to výzva, kterou je třeba, aby komise nějakým způsobem vyřešila Dotkli jsme se toho také v debatě o zelené knize. Otázka zní, jakým způsobem ty cíle lépe postihnout v rámci obecné rozpočtové podpory. Máme, tedy nemáme pochyby o tom, že vzdělávání je důležité, ovšem o kvalitě nám vypovídají pouze nějaké tři, čtyři ukazatele, což není dost. Opakovaně jsme ve zprávě zdůrazňovali, že my, jakožto účetní dvůr, eh, se musíme spolehat na oficiální statistiky z jednotlivých zemí a my víme, že eh, v mnohých zemích eh, navzdory podpory dárců ta národní statistika nemůže být považována za spolehlivou. My jsme poukázali na rozdíly v národních statistikách a Eh, našich vlastních přehledech eh, někde jsou, se objevují obrovské rozdíly v číslech, v počtech žáků, kteří skutečně docházejí do školy. Například z Nepálu, eh, například žáci jsou zde Eh, registrují a tak to vstupuje do statistik. První den, kdy se objeví ve škole, ovšem jestli se tam objeví ještě další dny, to už se nesleduje. Čili eh, toto je třeba eh, takový nějaký, nějaká možnost, jak to zlepšit tyto statistiky, ale mm, samozřejmě to je dlouhodobá věc. Děkuji, kolegyně Děkuji. Mm, v souvislosti s tím, co řekla paní ředitelka, odpovědná za kvalitu, Eh, osob na delegacích. Já si myslím, že mm, eh, my samozřejmě eh, souhlasíme s tím, že je třeba, by byli vyškoleni a i jde o profil těchto osob. Často to jsou tedy úředníci, kteří nakonec končí na delegaci, takže e, nemají tady třeba ten nezbytný profil, třeba by byli odborníci na školství, takže já nevím, právník, ekonom nebo e, e, to je jiný svět a já myslím, že odborníci Eh, regionální odborníci, to je dobrá věc, ale eh, ještě, jak bylo řečeno, ten diktát krátkodobých cílů, to je také eh, důležitá výtka a hm, samozřejmě hm, my to vždycky vidíme z pohledu třeba našeho legislativního období 4-5 let, ale mělo by to být delší. Děkuji. Kolega Stas, chcete uzavřít? Ne, Ano, Nemám příliš mnoho věcí, které bych eh, dodal. Ta diskuze byla velmi plodná, také odpovědi komise a to, co dodal a doplnil účetní dvůr. Také jsem rád, že se můžeme podívat na zprávy zem, ze zemí. Já už jsem to ale říkal, máme aktuální diskuzi k rozpočtové pomoci. Paní Kresle to řekla, velmi jasně. To je eh, metoda, kterou použít musíme, ale musíme také dohlednout na to, na to abychom ji použili správně. Probíhá rozprava také k zelené knize a to jsem velmi rád. Eh, výbor pro rozvojovou spolupráci tam bude zpráva Charlesa Gernce, liberála, a tam se také hovoří o tématu rozpočtové pomoci. Ta diskuze je velmi žhavá a ta munice, kterou takto získáváme, je velmi cená. Grazie. Děkuji, pokud nejsou další připomínky k tomuto bodu, tak bych přešel k výroční zprávě dozorčího výboru, tedy OLAFu, a máme zde e, zprávu e, o činnosti za rok 2009. A pokud souhlasíte, dal bych slovo e, Olafu, aby mm, přednesl mm, prezentaci o zprávě. Zde máme Rosalindu Wright a Luise Lopese Sanse Aranguese, takže to jsou naši zástupci Olafu. Dobrý den, chcete slovo? Děkuji, eh, pane předsedající. Já se ujmu slova na začátku. Jménem eh, předsedkyně našeho eh, dozorového výboru. Já bych chtěl poděkovat eh, vašemu výboru eh, za to, že jste nás dva pozvali eh, k této debatě a k prezentaci této zprávy o našich dozorových činností v období červenec 2009 až prosinec 10. Pro náš výbor to bylo velmi plodné období. My jsme se zabývali řadou záležitostí, řadou témat a zveřejnili jsme pět stanovisek. A také eh, jsme byli zahrnuti do eh, našeho, eh, tedy do jmenování nového generálního ředitele OLAFu. A já bych chtěl poděkovat, chtěl poděkovat dosavadnímu předsedovi, který s námi spolupracoval velice konstruktivně. My jsme Eh, se zabývali eh, posuzování investigativní funkce OLAFu a náš dozorový výbor se zabýval zejména tím, jak OLAF eh, nakládá s našimi doporučením je, pokud se týče doby vyšetřování a e, nedostatku jasných důvodů pro případné spoštění. My jsme se zaměřili na více než 164 vyšetřování a Olafu jsme předložili e, nová doporučení v otázkách, jak zlepšit vlastní interní postupy. Současně s tím my jsme doporučili, aby OLAF byl proaktivnější eh, ve svém vyšetřování zejména komplexních případů, eh, včetně toho, aby se stanovaly priority a aby byly účinný eh, operační manuál. Musím říct, že OLAF naše doporučení příliš nesohlednil. Navíc během, momenta, během posledního mandátu jsme eh, jak si začali určitou, eh, určité váhání eh, v těchto věcech, které pro nás jsou ale velmi důležité. Toto období bylo z velké části věnováno debatě o možným, možných změnách změnách v nařízení 1073 z roku 99, podle kterého funguje OLAF a také jsme se zabývali návrhy komisaře z Šemetě. Byli jsme hluboce zapojeni do této debaty, ale nejdůležitější bylo to, že operační vyšetřovací Eh, možnosti OLAFu by měly být posíleny všude, kde je to možné eh, při zachování jeho nezávislosti. Komisař Semeta eh, předložil nový text návrhu úpravy tohoto nařízení, se kterým dosud nejsme seznámeni. Nicméně dali, dala by se zhnout práce našeho výboru takto. Vítáme Eh, návrhovanou reformy, zejména v oblasti mechanismu a předávání informací našemu výboru v průběhu vyšetřování, eh, což by nám umožnilo eh, zajistit jeho vyšetřovací pravomoce. Bohužel musíme vyslovit politování, že Olaf příliš nerespektoval naše doporučení zejména princip prioritizace. Eh, to by podle nás mělo být eh, součástí reformy. Dále by mělo být využito platnosti Lisabonské smlouvy k posílení spolupráce mezi OLAFem a národními orgány. Výbor si myslí, že současná struktura, tady architektura instituce měla být eh, zachována. To tež platí eh, jeho investigativní funkci a monitorování ze strany našeho výboru. To jsou zásadní rysy, které je třeba zachovat. Na druhé straně ovšem návrh Eh, návrh by měl vytvořit eh, pozici eh, revizního poradce, což ovšem obáváme se, by mohlo znamenat zbytečnou administrativní zátěž. Domníváme se, že potom naše funkce by byla omezena na jakousi statistiku a to znamená, že by hm, to bylo na úkor našeho skutečného monitorování fungování Eh, OLAFu. My potřebujeme eh, a mít eh, plný přístup k dokumentaci OLAFu, abychom mohli monitorovat efektivnost a účinnost vyšetřovacích postupů OLAFu. V souvislosti z tohoto v souvislosti s reformou jsme také varovali před nebezpečím přeregulace což by eh, v později muselo nutně vést ke právnímu přeskumu. Eh, komise, pokud se týče eh, délky vyšetřování a ošetření základních práv, tady je třeba dosáhnout určitého zlepšení a to tak, aby plný respekt těchto procedurálních práv a zároveň rychlost vyšetřování byly zaručeny, zatímco nám by připadla plná monitorovací role, eh, včetně konzultací a stanovisek. Ehm, my jsme eh, měli k dispozici pouze 10 dnů, ale podařilo se nám eh, vyprodukovat 11 stanovisek a my jsme připraveni se eh, do reformy plně zapojit eh, a eh, očekáváme, že pan komisar Šemeťa dnes odpoledne představí svůj návrh reformy. Dále otázka plánování, vyšetřování. Otázka zní tedy, nakolik toto plánování napomáhá skutečnému procesu vyšetřování. V naší zprávě z let 8 a 9 jsme konstatovali, že e, vyšetřování, které provádíme my, respektive přeskum, který provádíme my, je naprosto zásadní e, pro e, fungování OLAFu. A my jsme si mysleli, že plánování je možné výrazně zlepšit za prvé proto, aby se šéfové úseků mohli lépe zaměřit na cíle vyšetřování. Za druhé je zde otázka eh, času a zdrojů. A za třetí eh, je třeba zajistit to, aby abychom měli rámec, který nám eh, řekne, jakým způsobem a jak dobře postupuje toto vyšetřování. Eh, Výbor doporučil, aby OLAF eh, vypracoval jakousi šablonu pro plán vyšetřování a eh, je to z toho důvodu, že v každém vyšetřovacím plánu by měly být dodrženy určité společné rysy. Dále jsme doporučili to, aby každý plán vyšetřování eh, byl eh, znovu přeskoumán, eh, jakmile k tomu vyšetření dojde, čili měl by to být jakýsi dynamický dokument, který bude průběžně aktualizován. To by potom vedlo k tomu, že všichni by byli schopni podle tohoto dokumentu posoudit velice snadno, zda vyšetřování pokračuje dobře nebo zda naráží na potíže. Čili zda se dosahuje cílu, zda se do, dosahuje eh, termínu, zda je třeba tu či onde provést změny, zda eh, jednotliví vyšetřovatelé plní svoje úkoly a zda mají také zadané úkoly a náš výbor by poté posuzoval, eh, nakolik eh, naše doporučení eh, byly implementovány ze strany OLAFu. Dalším velkým rozsáhlou práci, rozsáhlým stanoviskem se týká respektování základních práv a procedurální garantii a pan kolega López vám k tomu souhrně něco řekne. E, kromě toho jsme se zabývali také otázkou rozpočtu na leta 2010 a 2011 e, s tím, že provádíme pravidelné regulování, e, pardon, monitorování v případech, které trvají více než 9 měsíců. Naše závěry této souvislosti jsou v tom smyslu, že zprávy, které se vypracovávají, by mohly být jasnější a stručnější. A my uvidíme v příštích měsících, eh, zda tedy eh, další eh, možnosti jsou na straně OLAFu, tak aby se výsledky zlepšily. Pokud se týče rozpočtu OLAFu, my jsme přivítali prohlášení Eh, generálního ředitele, že by chtěl, aby 50% veškerého personálu se zabývalo přímo vyšetřováním. My nadále intenzivně pracujeme na monitorování jednotlivých případů, abychom zajistili eh, zajištění nezávislosti OLAFu. Eh, současně s tím v devítiměsíčních zprávách se také zabýváme případy, které trvají nadměrně dlouho. A také na požádání OLAFu šetříme přístup k interním osobním datům, které by mohla, která by mohla být důležitá pro vnitřní vyšetřování. A to je v souladu se směrnici 1073 z roku 99. Eh, my se nacházíme v posledním roce našeho mandátu a přejeme si eh, provést určité, určitý přeskum a předložit přehled naší práce. Děkuji vám. Děkuji paní Rajtové a nyní dáme slovo druhému zástupci, panu Luisi Lopesovi Sansovi Aranguesovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak je řekla paní Wright, tak my eh, se podíváme na eh, tu eh, zprávu za rok 2009 a já bych se chtěl zmínit o důvodech, proč náš výbor vypracoval tuto, tuto zprávu eh, a jaké cíle, jakou metodiku používáme a jaké konkrétní E, návrhy z tohoto vyplývají. Pokud jde o důvody, zde je první základní důvod. Samozřejmě jakékoliv šetření, vyšetřování, které by mohlo vést, vyústit k sankcím, buď správním, disciplinárním, kázeňským, včetně trestních, tak to musí být e, proces, který respektuje základní práva a musí tam být všechny záruky a e, samozřejmě, e, protože to e, se dotýká prestiže těch dotčených subjektů, takže to, mm, tam musí všechny záruky a je třeba tedy zajistit i e, zároveň nezávislost, v tomto případě tedy nezávislost OLAFu. Druhý důvod vyplývá z naší každodenní zkušenosti, kterou již máme za těch posledních let, pět let, kdy mm, máme tento mandát. My eh, mm, mm, tedy eh, konstatujeme z našich šetření, že může docházet k různým dysfunkcím v této konkrétní věci a jak jsme to již několikrát řekli v předchozích zprávách a eh, stanoviscích, že to může mít samozřejmě potom i dopad na plánování našich eh, eh, inspekcí. Dále náš eh, výbor vždycky od samého počátku zdůrazňoval, že OLAF musí mít manuál pro ty jednotlivé operace. Manuál pro ty vyšetřovatele, kteří musí mít jasno, jak mm, probíhá každá fáze takového šetření. Poslední aktualizovaný manuál byl vydán v roce 2009 a my jsme viděli, že je zde celá řada věcí, které lze zlepšovat, především ty otázky, které se dotýkají základních práv vyšetřovaných osob. A za čtvrté, další důvod, proč jsme eh, toto učinili, je role, kterou má eh, dozorčí výbor eh, OLAFu. I je to kvůli judikátu soudu prvního stupně, kdy náš dozorčí výbor má eh, předem být konzultován ohledně těch vyšetřování, eh, které případně předá OLAF eh, soudním orgánům v členských státech. Je třeba, aby dozorčí výbor byl informován a dohlížel nad tím, že jsou dodržována základní práva. Je to mm, naše pravomoc, která vyplývá z judikatury soudu Eh, soudu prvního stupně, soudního dvora. Dále, ta fáze, ve které se teď nacházíme, kterou asi znáte výborně, protože Eh, jste na tom pracovali, to je eh, reforma 1073, eh, to je reforma tedy nařízení o OLAFu a i tato novela tedy obsahuje různé důležité aspekty, které se dotýkají naší praxe a je to tedy zakotveno v normě a hm, hm, tedy by to bylo tedy reflektováno v tomto nařízení 1073. A takže eh, my zde tedy eh, v tom našem stanovisku i předkládáme určité praktické návrhy. My nechceme, eh, aby to byla nějaká doktrína. Eh, proto jsme eh, prostudovali eh, ty různé výstupy, vyšetřování OLAFu a ten dokument, který předkládáme, jasně ukazuje, s jakými informacemi jsme pracovali. Je to z reálných vyšetřování, z reálných tedy operací OLAFu. Také i jsme využili předchozí materiál předchozí inform, informace z dalších eh, minulých dokumentů z minulosti a my jsme vyhodnotili ty zkušenosti a ty praktické údaje a Vyhodnotili jsme i stávající normy, předpisy, které máme, tedy to nařízení 1073 z roku 99 a 2085 eh, z roku 2006 a jak i vyplývá z judikatury Soudního dvora, tedy soudu prvního stupně eh, v Lucemburku, takže to je všechno potom reflektováno a regulováno v tom manuálu praktickém. I zde my předkládáme celou řadu doporučení, návrhů, eh, která platí jak pro OLAF, ale tak i pro naše konkrétní vyšetřovatele, pro vedoucí eh, oddělení, ředitele, pro všechny pracovníky, kteří pracují v OLAFu a také i nám jde o to vytvořit kritéria a doporučení týkající se toho vztahu, který by měl existovat mezi OLAFem a dozorčím výborem, eh, protože, jak jsem říkal, náš dozorčí výbor má svoji roli, kterou má hrát, ale také i zde mm, mm, nám jde tedy o ty vztahy s těmi dalšími institucemi, které eh, mm, pracují nyní na změnách eh, těch základních předpisů, podle kterých se řídí OLAF. OLAF, jak jsem řekl, to je vyšetřovací orgán. Eh, eh, ale je to orgán správního vyšetřování, eh, který nemůže ukládat sankce. My tedy provádíme různá, různé typy šetření, mm, která potom, která tedy mm, spadají buď do té oblasti správního šetření nebo kázeňského disciplinárního šetření, ale, jak jsem řekl, ve finále tedy Eh, eh, musí to vždycky v něco vyústit a ne, aby eh, ten výstup tedy byl nulový. Musí to vyústit v nějaké sankce. Jak jsem řekl, my provádíme tedy šetření jak interní i externí a OLAF má různé možnosti mm, a také i musíme E, samozřejmě respektovat i předpisy členských států při těch šetření, protože OLAF provádí konkrétní vyšetřovací úkony, které realizuje, e, provádí v členských státech a tam při těch úkonech musíme respektovat e, předpisy a normy každého členského státu, tedy normy týkající se ochrany základních práv. Návrhy, které předkládáme, jsou ve dvou částech. Za prvé, Eh, zde hovoříme o obecných principech, o základních právech jako takových, eh, kde říkáme, ano, Olaf to musí respektovat, eh, musí respektovat, ale potom i princip, jako je nestranost, to znamená vyhnout se konfliktům zájmu a další základní téma, které leží na srdci nejenom OLAFu a našemu výboru, ale mm, my víme, že i ostatní instituce e, na tom mají zájem, a to je délka vyšetřování, ty lhůty, aby nedocházelo k průtahům, nekonečným průtahům při těchto vyšetřováních. A potom je to i ta důvěrnost informací e, z toho vyšetřování je třeba, aby e, tam byla důvěrnost nebo utajenost toho vyšetřování, protože to je zásadní pro úspěšné, úspěšný konec takové vyšetřování. Takže délka, nestranost a důvěrnost, e, to jsou základní aspekty, to jsou základní pilíře e, pro fungování OLAFu, ale to všechno se musí opírat o, ten, o tu základní premisu a to je nezávislost, nezávislost OLAFu. A takže my jsme si e, stanovili tam ty základní tři aspekty, principy, jak jste se dočetli v tom dokumentu, potom tam popisujeme ten postup se všemi těmi zárukami, e, které musí platit e, při vyšetřování, které OLAF provádí. Týka, samozřejmě to vyplývá z toho, o jaký jde typ vyšetřování, tady externí, interní, vyplývá to z toho, o jakou jde fázi toho vyšetřování, zda jde o zahájení vyšetřování, o vyhodnocování teprve podkladu pro vyšetřování, či zahájení vyšetřování, či o průběh vyšetřování, či uzávěr, nebo závěr vyšetřování. A mm, takže tam my se vyjadřujeme k tomu, jak při těch jednotlivých fázích je třeba respektovat základní práva, základní právě, práva vyšetřované osoby, třeba při těch e, výsleších, eh, jaké má garance, záruky, procesní záruky, přístup k dokumentu, nahlížení do spisu a tak dále a tak dále. A i e, vzhledem k tomu, že máme celou řadu zvláštních předpisů, samozřejmě závisí na tom, o jaký jde typ vyšetřování a na každý ten typ vyšetřování má e, e, svůj předpis. zde my musíme vzít do úvahy i to, ten protokol o e, výsadách a imunitách úředníků Evropské unie. Eh, musíme vzít do úvahy tedy, o jakou jde osobu, která je vyšetřovaná, zdali je to eh, tedy třeba generální tajemník dané instituce nebo vysoký úředník, úředník a podobně. A také i musíme tedy znát všechny ty specifické předpisy, eh, které upravují statut těchto úředníků i předpisy členských států musíme znát, které se zde aplikují a musíme tedy vytvořit i mechanismus spolupráce mezi úřadem OLAFem a těmi dotčenými organizacemi, orgány členských států, eh, které jsou eh, pravomocné nebo příslušné pro vyšetřování daného eh, jednání, tak aby nedocházelo k nějakým překryvům či průtahům. Za prvé, můj první závěr je třeba právě prostřednictvím tohoto stanoviska předložit celou řadu konkrétních návrhů, protože zde eh, máme eh, tedy eh, návrhy, které se týkají všech vyšetřovatelů OLAFu a kteří mají tedy vyhodnotit každou tu fázi toho vyšetřování z pohledu toho, zdali tam splňují základní práva a potom i tam předkládáme konkrétní návrhy, Ehm, a to je, mm, jak postupně adaptovat a rozvíjet ten operativní manuál. Tam také předkládáme návrhy a mm, také i další věc. To je jeden ze závěrů naší e, zprávy o činnosti a to je vytvořit skutečný systém e, kontroly e, přeskumu zákonnosti. Zákonnosti, přeskum zákonnosti musí být permanentní a musí musí se provádět od samého počátku vyšetřování. Je třeba i posilovat interní mechanismy v OLAFu, abychom mohli provádět řádně ty kontroly zákonnosti eh, a to musí mm, se provádět na úrovni eh, vedoucích oddělení, ředitelů, sekcí a podobně a také i generální ředitel hm, hm, musí nad tím dohlížet. Proto musíme vytvořit specifické mechanismy eh, pro kontrolu této zákonnosti. Eh, musíme tedy i posilovat ty specializovaná oddělení, která jsou tím pověřena, musí být i dostatečně právně vzděláni ti pracovníci, aby věděli tedy, eh, jak i vyhodnocovat jednání těch vyšetřovatelů, aby hm, nedocházelo k porušování základních práv a abychom se vyhnuli tomu, že tyto problémy by vůbec mohly u nás nastat ehm, mm, mm, mm, máme za to, že proto eh, toto naše stanovisko je důležité pro váš výbor, protože se eh, dotýká eh, tématu, jako je Lisabonská smlouva a Charta základních práv, kde šlo o to neustále mm, podporovat a rozvíjet, posilovat ty mechanismy pro dodržování základních práv, včetně tedy práv při vyšetřování, které provádí náš úřad. Děkuji, říká pan předseda. A nyní dám slovo paní kolegyni Gresle, která je zpravodajkou. Děkuji. Děkuji oběma zástupcům dozorčího výboru a děkuji také za informace s velkou vypovídací hodnotou. My jsme se přečetli také stanovisko k tomu bodu který jste zmínili, otázka kontroly legality v rámci OLAFu. To jsou všechno věci, které nám pomohou eh, při budoucí rozpravě. Mám ten dojem, že tento výbor Tedy zpráva tohoto rozhodčího výboru je obsažnější a informativnější než předcházející. Za to děkuji. Mám 8 bodů. Bod 1 přepracovaný návrh, který nám dnes představí pan komisař. A bylo by důležité, abychom co nejdříve k tomu dostali stanovisko tohoto výboru. Možná, že už se vytvořil nějaký názor. Dozorčí výbor se postavil za velké části naší zprávy a když se podívám na to přepracované znění, tak si nemyslím, že by se Olaf posílil jeho kompetence. Spíš jde o to, že Olaf v minulých týdnech nedostal přístup k databázím komise. To si myslím, že je docela dramatický bod. Ten bod není upraven v tomto přepracovaném znění a myslím si, že je to dramatické i pro způsob fungování a práce OLAFu a k tomu bych ráda slyšela informace, co dál. Bod dvě Máme tu otázku generálního ředitele a my máme stejný názor. E, zatím jsme ještě nezapomněli, že komise nás tady nechala na pospas nás i dozorčí výbor, což samozřejmě má daleko sáhlé dopady. A chci se zeptat, zda máte informace o tom, že byly potíže, bylo nějaké právní porušení, když se pohybujeme na této úrovni, došlo k ním. A chci se zeptat, zda My jsme to zatím jenom slyšeli, zda jste šli po těchto porušeních. Třetí bod. Eh, pokud jde o příslip eh, kandidáta, který je teď generálním ředitelem, že 50 zaměstnanců v OLAFu bude působit v rámci vyšetřování, že se 20 personálu přesune do vyšetřování. Chci vědět, jak to vypadá fakticky. A slyšela jsem, že do léta by interní reforma OLAFu a přemístění personálu měla proběhnout. Takže se ptám, jak si to máme představit, na co dbát, aby tyto přísliby byly skutečně realitou. Bod čtyři Ve své zprávě hovoříte o zkrácení procedurální doby, kterou vítáme, zejména pokud jde o tuto situaci. Je to velký úspěch, ale mám dojem, že toto zkrácení, tyto kratší procedurální doby by neměly jít na úkor kvality. Ptám se, jak to vidíte vy, jestli OLAF zpracovává méně případů, nebo zda je to strategie de minimis. Bod 6. De minimis je dvousečná zbraň. De minimis, de minimis to je jenom špička ledovce. Nevíme, jestli to bude případ de minimis nebo ne, když se začne vyšetřovat dejme tomu, že instituce EU jsou na tom tak, že OLAF nechce zpracovávat zdánlivě malé případy, které se nakonec ukáží ale velké. Takže ta zkušenost týkající se de minimis mě zajímá také, zda, jde mi o to, zda ta drobná kriminalita se netrpí je to otázka eh, boje proti velké kriminalitě nebo boje i proti malé kriminalitě. Jaké jsou zkušenosti s těmito případy de minimis v institucích? Jsou k tomu nějaké případy nebo máme udělat slyšení? Další bod, to, co řekl pan de Lopez, interní a externí vyšetřování. My jsme požádali ve své parlamentní zprávě, aby tyto, tato vyšetřování se dělila na interní a externí, ale nevíme, proč by zaměstnanci EU měli mít lepší zacházení než ostatní. E, trvá na tom komise? Postupuje stále stejně? Jak to vidíte vy? Proč bychom měli nakládat se zaměstnanci EU lépe než s ostatními občany Evropské unie a jaké jsou vaše zkušenosti v této oblasti? Sedmý bod, manuál OLAFu. Na straně 15 zprávy píšete, že i nadále je chybí jasná pravidla pro vyšetřování a jako člen tohoto výboru se mi ježí vlasy, když to slyším a vidím, protože my jsme to tu diskutovali už před dvěma lety, už loni. Jak to vypadá? Ten manuál tam předpokládám, že jsou jasná pravidla pro takováto šetření a postupy, takže dokdy ještě se budu hrozit, že stále ještě Olaf bojuje s těmito problémy, které už jsme sáhodlouze produktu- <laughs> prodiskutovali. A bod 8. Vy jste tu dnes ve dvou, jsme rádi. Váš předseda, pan Stromberg, eh, odstoupil a zajímá mě důvod jeho odstoupení. Děkuji. Grazie. Apriamo la discussione. Děkuji. Zahajujeme diskuzi kolega Balcidis. Iš tikrųjų noriu e, poděkovat priežiūros komitetu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat e, zástupcům dozorčího výboru. A mm, co se týče zprávy, eh, o které eh, tady diskutujeme, tak eh, v tomto kontextu musím připomenout, že náš výbor byl, pardon, že ten dozorčí výbor byl vytvořen proto, aby pomohl generálnímu ředitelovi Olafu, aby mohl lépe plnit svou funkci a e, tento dozorčí výbor má e, především přispívat e, k posilování efektivity OLAFu a pro zajišťování jeho nezávislosti. Tento výbor, dozorčí výbor, neustále dohlíží nad činností OLAFu a já si myslím, že tento výbor i jeho dozorčí role musí být posílena, poněvadž ten nejlepší způsob, jak zajistit nezávislost úřadu OLAF. Myslím si, že doporučení vydaná dozorčím výborem jsou dobrá a že bychom je měli kvitovat eh, eh, s uspokojením, třeba pokud jde o kvalitu, délku eh, šetření, hm, pokud jde o ty aspekty, které se dotýkají plánování, pokud se týče stanování priorit a e, i e, se to týká těch základních e, záruk při vyšetřování a celé řady dalších otázek se tato zpráva dotýká. Například týká se to i těch vyšetřování, která se pak postupují členským státům jejich vnitrostátním orgánům. Eh, jak řekla paní Gresle, tak doufáme, že mm, tento dozorčí výbor jenom posílí kvalitu činnosti OLAFu a eh, i očekáváme, že dnes odpoledne se k tomuto vyjádří pan Šemeta, který bude hovořit i o ostatních eh, samozřejmě aspektech, především o metodice, o některých novinkách. A já si myslím, že po této diskuzi Eh, mm, doufáme, že dojde k posílení efektivity činnosti OLAFu. Děkuji paní kolegyně Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Ano, já bych, chci, bych chtěla poděkovat za zprávu e, dozorčího výboru OLAFu a především děkuji za pozornost, kterou eh, výbor věnuje aspektům, jako jsou záruky mm, ve smyslu eh, základních práv eh, pro eh, vyšetřované osoby či úřady. Zde mm, bych se chtěla zeptat v tomto spíše, jak je to s těmi všemi Eh, vyšetřováními, do kterých se zapojuje OLAF a eh, jak tam jsou garantována základní práva, to mm, samozřejmě je teď důležité mm, především po Lisabonské smlouvě a chartě základních práv, která je její součástí. Mně jde o tu aplikaci toho slavného manuálu, eh, protože to není jenom procesní manuál, ale my mm, potřebujeme, aby to byl etický kodex zároveň, který jasně stanoví, jaká jsou ta etická pravidla, aby třeba taková šetření jako typu správního vyšetřování, aby ani tam při tom čistě eh, předběžném nebo správním vyšetřování nedocházelo k nějakým excesům, eh, pokud je o základní eh, práva. Aby to bylo od samého počátku všechno garantováno. Jak jsem řekla, my musíme být i metodicky schopni to zajistit, aby nedocházelo k takovýmto excesům, která by mohl, které by potom mohly vést i k, k katastrofám, lidským katastrofám či ekonomickým katastrofám a škodám. A od samého počátku eh, právě mi hodně leželo na srdci toto, zabránit eh, tomu, aby nedocházelo k těmto excesům, to znamená, aby ta základní práva byla opravdu chráněna od samého počátku. A Mm, takže to je téma, které mě zajímá a ráda bych, aby případně zástupci výboru se k tomu ještě více vyjádřili. Dále do, doporučení. My bychom chtěli mít, ano, do, konkrétní doporučení právě teď v té eh, nové fázi OLAFu, aby nový ředitel garantoval, že k podobným problémům, excesům nebude docházet. Zde zažíváme tedy novou etapu a mm, mm, eh, i v podstatě navazujeme na diskuzi, kterou jsme vedli, když se volil nový ředitel. A já se tedy ptám, třeba když nějaký externista eh, přijde eh, na OLAF, tedy v té eh, předchozí fázi, v té prvotní fázi, tedy přijde, obrátí se na OLAF v dobré víře a e, jde mu skutečně o, e, e, o dobré fungování OLAFu, o nic jiného. Dobře, dáme slovo komisi, pokud se. Ne, takže dám slovo dozorčímu výboru, který, na který měla dotazy především kolegyně Gresle. Prosím. Děkuji, pane předsedo. K prvnímu bodu paní Gressle, revidovaný návrh reformy. Já už jsem při prezentaci řekla, že jsme dosud neměli v rukou revidovaný text. Určitě se do toho pustíme a vyjádříme se k tomu co nejdříve. Eh, uděláme srovnávací tabulku toho, co bylo změněno, co by mohlo být změněno. Na tom začneme pracovat eh, bezprostředně. I pro nás je to priorita. Eh, k druhému bodu paní Kresle, obávám si, jsem nestila rozuměla i jemu návrhu. Hovořila o porušování zákona v souvislosti s uprázdněným místem generálního, se, generálního tajemníka v době, kdy tam byl člověk pouze e, pověřený výkonem této funkce. Já tedy si nejsem vědomá žádného porušení zákonu, ale zaměříme se na tom. E, dále ten bod, e, aby 50 pracovníků OLAFu pracovalo přímo na vyšetřování. My potom voláme už delší dobu a pan Kessler nám dává za pravdu nás poněkud povzbudili původní plány pana Kesslera, s nimiž nás stručně seznámil minulý týden. Eh, dostali jsme jakýsi eh, obraz o tom eh, zhruba, jakým směrem by se chtěl dále ubírat. Dále paní Kressle hovořila o č- bodu 4, to znamená o trvání případu. Případy nyní trvají daleko kratší dobu než původně, než dříve a je to důvod ke gratulacím oddělení A. Ale eh, ano, eh, současně s tím máme méně případů. Skutečně zdá se, že těch případů je o něco méně než v předchozím roce. Podle statistiky bylo nějakých 56 v direktorátu A a 62 v direktorátu B, což je méně než o rok dříve. Takže skutečně je tady e, určitý pokles případů. A možná, že je to tím, že Olaf e, přistoupil na to, co jsme už dlouho navrhovali, to znamená stanovení priorit, to je vlastně otázka taky toho de minimis. Eh, řadu případů jsme měli tedy v režimu de minimis, ale eh, pořád je to tak, že eh, instituce hm, často takové drobné případy ani nedávají k řešení OLAFu a OLAF samozřejmě si může vybírat a měl by se soustředovat na závažnou trestnou činnost. Ty menší případy No, my jsme se dozvěděli v únoru eh, od eh, tedy šéfa Aeloku, že eh, tyto malé případy a tak vnitřní drobné případy, které nejsou přímo jaksi trestnou činností, ale jsou určitými přestupky, čili to skutečně, to se samozřejmě řeší, eh, jestli nemusí to řešit OLAF a neznamená to, že když se jim nebude zabývat OLAF, tak už to nebude dělat, nikdo to není pravda. Dále pan López a, eh, tedy se vyjádří k té harmonizaci a jinak eh, jasná pravidla v manuálu. Ano, máte pravdu, paní Kresle, my už potom voláme nějakou dobu a jsme poněkud zklamáni, že se celkem nic moc neděje. My jsme pro jasnější a stručnější pravidla, což by pomohlo nejenom vyšetřovatelům OLAFu, ale také navenek, poněvadž samozřejmě eh, výsledky zajímají veřejnost. A paní Ayala, která říká, že ten manuál by mohl být jakýmsi etickým kodexem, to je velice zajímavé a já to ze srdce podporuji. Eh, poslední bod paní Gressle. Pan eh, Stromberg, náš eh, předseda z minulého roku a začátku letošního roku, ten vlastně řekl, že pracovní zatížení Eh, jaké má ve Švédsku, eh, nebylo slučitelné s jeho prací na našem dohledovém výboru, čili musel se jedné práce vzdát, poněvadž by nebyl schopen eh, obojímu věnovat náležitou pozornost. Takže paní kolegyně to tady převezme to předsedání a ostatní otázky zodpoví pan López. Eh, eh, eh, Dobře. Pokud o ten rozdíl mezi tím externím a interním vyšetřováním, na paní Greste říkám, a ta myšlenka, že by zde říkáte, že by to mohlo znamenat různé zacházení s těmi vyšetřovanými osobami, třeba podle toho, zda někdo je tedy úředníkem eh, instituce, tak třeba má lepší zacházení než jiní. Já si nemyslím, že to je problém lepšího či horšího zacházení. To přece vychází z toho, že jde o jiný typ vyšetřování, které se řídí různými předpisy. To je třeba vzít do úvahy. Mm, mm a je třeba aplikovat princip zákonnosti. To platí pro každou instituci. Ty instituce nebo ta vyšetřování se řídí svými předpisy a ty se liší pro tyto dva typy vyšetřování a tudíž v konkrétních případech taková realizace vyšetřování se musí řídit těmi předpisy. A samozřejmě Princip rovnosti je základním principem pro každé vyšetřování, pro každý orgán, ale je třeba si uvědomit, že zde existují zvláštní předpisy a e, to e, úřad musí respektovat, e, tedy musí plnit své povinnosti podle těchto různých předpisů. Dále, lhuty. To je téma, o kterém hovořila i paní Gresle, i paní Ayala Center. Ano, na začátku jsem říkal, že téma eh, délky nebo průtahu, to je velký problém eh, OLAFu a dozorčí výbor od samého začátku říká, že je třeba eh, tedy to napravit. To jsme vždycky říkali ve zprávách. A zde i máme návrhy, jak to napravit. I vidíme malý pokrok. Ale co chybí ještě? Za prvé, jasně Eh, si stanovit, eh, kam až má pokračovat ta fáze vyšetřování a ta fáze vyhodnocování. Ta fáze vyhodnocování je nezbytná. Je třeba mít eh, určitou dobu, aby bylo možné posoudit ty důkazy nebo podklady, které se dostaly na OLAF a to je ta prvotní fáze, předtím než je oficiálně rozhodnuto, že se zahájí vyšetřování či nikoliv. A mm, to je nutné a je to zakotveno v předpisech OLAFu. Potom je třeba, jak jsem říkal, je třeba ale mít jasnou kontrolu nad všemi fázemi toho řízení a e, často tedy je mm, mm, pravda, že to mm, vyšetřování je komplikované, trvá, protahuje se a my máme jasné příklady, kdy, ale je tam dost velká třeba část takové nečinnosti eh, v té lhůtě, což není možné, aby tam byla e, taková fáze nečinnosti. Ne. A proto my kontrolujeme všem, všechny fáze vyšetřování a kontrolujeme eh, jednání všech těch eh, vyšetřovatelů a eh, ředitelé kontrolují, zdali to vyšetřování probíhá normálně a zdali tam nějaká, nějaká fáze nečinnosti, paralýzy. Dále, <clears throat> téma manuálu. Rok 2009, to je rok, kdy byla vydána poslední verze. Náš dozorčí výbor zdůrazňuje, že manuál ano je nutný a tato nová verze manuálu vylepšuje některé aspekty a koriguje určité dysfunkčnosti předchozích verzí, ale mm, myslíme si, že manuál není to, co by nám chybělo. Ne, co potřebujeme, je e, mm, takový jasný manuál, dokument, e, který popisuje ty různé fáze, aby ti vyšetřovatelé, kteří nastoupí, aby věděli, jak probíhají ty jednotlivé fáze, aby, e, protože naši vyšetřovatelé pochází z nejrůznějších typů orgánů, státní zprávy a různých orgánů členských států. Každý z nich má eh, nějak, nějaký způsob práce a eh, mm, nějak, mm, nějaké tedy vzdělání, ale tady u nás musí pracovat všichni stejně. Ať je to třeba, já nevím, eh, španělský pracovník nebo slovenský a podobně, tak všichni musí vědět, Eh, mm, jak eh, provádět vyšetřování v OLAFu. Proto eh, ten manuál lze ještě vylepšit, jak jsem řekl. Manuál se adaptuje, i neustále se mění a podle denní, každodenní praxe a podle toho, jaké problémy se kde vyskytnou. A které třeba řešit, na které třeba reagovat manuálu. Já myslím, že to byly asi všechny otázky na mě. Děkuji, pan předseda, děkuji, kolega Gajer. Děkuji, pane předsedo. Já mám ještě jednu otázku na dozorčí výbor Olafu, pokud jde o odstoupení pana Štromberka. E, pochopil jsem to tak, že měl příliš mnoho práce a ty pověsti, které se dostaly ke mně, že šlo o individuální překročení kompetencí ve vašem grémiu v souvislosti s generálním tajemníkem a jeho jmenováním jsou neopodstatněné. Prego, vuole rispondere? Prosím, chcete zareagovat? Takže to je důvod, který nám sdělil pan Stromberg. Výborně, kolegyně Gresle. Jako zpravodajka chce z toho vyvodit nějaký závěr. Děkuji. Vždycky já. Otázkou je, jak budeme pokračovat. Chtěli bychom vás požádat o to, abychom dostali stanovisko o předloženém přepracovaném návrhu komise což eh, bychom velmi uvítali. A myslím si, že by bylo i zajímavé dostat eh, od vás stanovisko týkající se vašeho hodnocení interní reorganizace, kterou provádí eh, nový ředitel tak, aby se 50 lidí dostalo do oblasti vyšetřování. To jsou takové zásadní věci, o které mi jde kromě normální a běžné práce dozorčího výboru. Za ty informace chci ještě jednou poděkovat. Myslím si, že ta výměna těch informací je velmi užitečná. Myslím si, že pokud jde o poslední eh, výměnu informací, kterou jsme měli k pozměněnému návrhu, tak i to bylo velmi užitečné a všechny nás to zajímalo. Další otázka. My ještě nejsme tak daleko s tím revidovaným návrhem a jak se postaví výbor k tomu, až doběhne jeho eh, mandát v tomto roce. Budete uvažovat o novém mandátu? Jinak řeknu, co se stane, co budeme dělat, když eh, nám v listopadu tohoto roku doběhne ten eh, mandát. Děkuji. Děkuji kolegyně Gressle. Nevím, stali, chcete ještě něco dodat? Prosím. Ano. Já souhlasím eh, s tím, že paní Gressle eh, především se zajímá o novelizaci nařízení a eh, to téma nařízení a na, Eh, nebo těch novelizací, no eh, to je téma nekonečné, protože eh, to se pořád všechno mění. Vím, že v listopadu 2008 zde jste odsouhlasili důležitou novelizaci, ta byla významná, potom došlo k dalším návrhům, které byly předloženy ze strany komise a my doufáme, aspoň dnes odpoledne třeba se to dozvíme, jaký bude definitivní návrh. My máme různé rozpracované dokumenty a pořád to musíme měnit eh, vždycky, když dostaneme eh, nové nařízení, nové, novou verzi a mm, mm, já opakuji, my jsme samozřejmě vstřícní ke spolupráci a až budeme mít ty informace, tak eh, se k tomu vyjádříme. Ale pokud jde o tu reorganizaci úřadu, tak eh, ano, eh, víte, že nový ředitel eh, ohlásil tu reorganizaci a je třeba ale mm, uvidět, vidět, jak potom to bude vypadat v praxi, protože je třeba nejprve vůbec vědět, s kým bude pracovat, kdo bude prosazovat ty iniciativy a Eh, pokud je o práci dozorčího výboru mm, v tomto kontextu, eh, my, paní Wright, my pracuje teď na významném stanovisku, který se, mm, které se právě týká eh, těch průtahů ve vyšetřování. Máme příklady i více než čtyř let trvání a budeme tam poukazovat na různé dysfunkčnosti v každodenní činnosti OLAFu, a v prů, eh, které se týkají tedy průtahu, protože když nějaké vyšetřování trvá dve, více než čtyři roky, tak to je příliš. I eh, tam poukážeme na otázky eh, organizace práce a řízení my jsme eh, na začátku června si stanovili, že předložíme tu eh, zprávu, nebo do té doby, že vyhodnotíme všechny ty příklady a případy a vyvodíme z toho určité závěry, jak by měla vypadat reorganizace našeho úřadu, abychom se vyhnuli těmto problémům, které, jak víme, existovaly, ano, a k tomu docházelo v průběhu vyšetřování. Takže především šlo o otázku řízení, respektive organizace práce. Chcete něco doplnit? Já musím říct, že eh, velice eh, pozitivně vnímám eh, to, jak rychle pan Kessler implementuje reformy. Určitě si přeje, aby tady měli ještě výsledky před letními, letními prázdninami. A my tady čekáme, že Přinejmenším na podzim budeme mít eh, k dispozici jeho výsledky a domníváme se, že ta reorganizace práce, kterou má na mysli, bude významná. To je podle nás eh, dobré znamení. Pokud se týče naše stanovisko k reformě 1073, tak to bychom měli mít vypracované do července. Děkuji a děkujeme dozorčímu výboru OLAFu za toto významné slyšení a nyní přejdeme k poslednímu bodu našeho programu, dopoledního programu, což je pátá zpráva Komise o soudržnosti a strategii politiky soudržnosti a dám slovo kolegovi Baukanovi, který je naším zpravodajem. Prosím. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Toto je stanovisko pro eh, výbor pro regionální rozvoj, nikoli pro výbor pro rozvoj, jak je uvedeno eh, v záhlaví já se přistávám k tomu, že jsem velkým fanouškem strukturálních fondů. Eh, poslední zpráva byla předložena komisi loni v listopadu a eh, zabývali jsme se tím eh, vlastně až ještě v lednu. To je samozřejmě velké téma. Já jsem své stanovisko rozeslal kolegům a zde v tomto stanovisku činím mnoho návrhů. Třeba eh, chybovost u strukturálních fondů je podle účetního dvora kolem 5%, což je tedy eh, zlepšení oproti 11% v loňském roce. Eh, mnoho z těch chyb je dáno přílišnou komplikovaností pravidel, Eh, s nimi se potýkají orgány v členských zemích. Takže já zde volám po zjednodušení postupu. Zjednodušení to je takové heslo, o tom jsme hodně debatovali, co to znamená, jak by to mělo vypadat a co by to zejména mělo znamenat pro příští kolo strukturálních fondů. To znamená, Eh, jak by se také měly eh, poskytovat prostředky si po splátkách nebo nějakou paušální částkou a podobně. Pokud se týče konkrétních eh, návrhů z mé zprávy, já bych tedy krátce stručně tím celým prošel. Jeden ten návrh je podpora úředního dvora a komise eh, v otázce eh, prohlášení o řízení jednotlivých projektů, což by tedy eh, možná upevnilo vztah k vynakládání prostředků ze strukturálních fondů, tak jsem pro, aby členské země zavedly národní akreditační procesy, a mám zkušenosti z vlastního regionu, kde my máme takzvané confidence contract, to znamená dohodu o důvěře. Ehm, čili tady hm, do toho vnáší, nebo toto do procesu vnáší větší flexibilitu a více důvěru. Dále Eh, jsem pro automatické přerušení eh, vyplácení prostředků tam, kde dochází k významným eh, odchylkám od toho, co by mělo být. A pak ještě tady mám jednu věc, a to návrh sankcí, které by měly být uplatňovány na členské země a konečné příjemce v případě nesrovnalosti. Například eh, se to týká plateb se eh, paktu, eh, tedy v případě, že porušuje čenská země pakt růstu a stability, pak nemá smysl, aby se regionu odebrávali, odebírali peníze ze strukturálních fondů. To může situaci jedině zhoršit. Já jsem toto projednal také eh, s panem Píperem z výboru pro regionální rozvoj a myslím si, že tyto návrhy jsou z jeho strany podporovány a já tedy eh, prosím kolegy, aby to podpořili také v tomto výboru. Eh, děkuji vám, děkuji vám za tento stručný vstup. Komentáře ze strany poslanců nejsou, takže komise. Děkuji, já jsem pan Runie z DG Employment a e, de facto jste zastupuje kolegy ze všech zainteresovaných DG. Nás velice zajímalo toto stanovisko a my si myslíme, že tady v nastávající reformě je třeba řešit řadu otázek. A my také e, souhlasíme s tím, že Eh, ta eh, velice důležitou červenou čarou a hranicí je správnost eh, příslušných plateb. Nyní důležitá je otázka veřejné kontroly. Veřejná konsultace se blíží a my analyzujeme dosávadní výsledky, zejména finalizujeme jednání s experty, které by měli, kteří by měli přispět. Eh, to by mělo být hotovo ještě před létem. V současné chvíli je tedy eh, trošku předčasně, eh, předčasné, abychom šli nad rámec první kohezní zprávy. Ale chci říct několik věcí. Za prvé, pokračující práce a problematika, o které se zde hovoří, se velice úzce týká eh, debat o strukturálních fondech i o finančním nařízení. Otázka eh, ročního uzavírání účtu a příslušných stanovisek, to eh, podle našeho názoru by se mělo výrazně, výrazně zlepšit a mm, de facto by to zlepšilo celkově situaci. Reflektovalo by to chybovost v ročních platbách členským zemím a tím by se snížila rizika pro eh, rozpočet eh, společenství, to je článek 317. Pokud se týče zjednodušení, jak o něm hovořil pan poslanec, ano, zjednodušení musí být klíčovým prvkem zlepšování celkové legálnosti a řádnosti operací. A mm, chceme se zaměřovat více na kvalitu toho, eh, na co se prostředky vynáda, vynakládají, spíše než pouze na částky. Čili chceme, aby se eh, odměňovaly výsledky, nikoli eh, vynakládání prostředků. Závěr je eh, pro nás tento. Eh, toto stanovisko se zabývá eh, velmi důležitými problémy a komise se tím bude zabývat také a samozřejmě velice rádi, rádi budeme zodpovídat vaše otázky. Děkuji. Děkuji. Kolegyně Jal a Jala Sender. Děkuji, pane předsedo. Tak především chci poblahopřát našemu kolegovi za předložené eh, stanovisko a návrhy. Mám k tomu několik eh, bodů a mm, je to jak na pana Vona, tak eh, směrem ke komisi. Zajímal by mě, zda komise nám může poskytnout číselné údaje. To je moje to je moje eh, tradiční otázka. Pokud hovoříme o chybovosti eh, v postupech eh, vynakládání prostředků a v kontrolních postupech, jako jsou tedy u strukturálních fondů, vždycky narazíme, narážíme na ten problém, že u závěrka účtu se potom odehrává až s několikaletým odstupem. No a výsledkem je potom to, pokud to správně pamatuje, tak poslední uzavřené účty jsou z let 2000 až 2006. Takže poslední, čili zajímalo by mě, jestli tedy ty Eh, máme poslední uzavřené účty z roku 6, pak máme účty z roku 1999. Zajímalo by mě, jaký je v tom rozdíl. Si vezmeme eh, léta 2005 a 6 a když se zaměříme na potvrzenou chybovost a potom na uzavřené účty, tak eh, můžete nám říct, jaká je tady chybovost? protože my se snažíme ve spolupráci s účetním dvorem eh, zlepšit řízení tak, aby ten odstup se zmenšil na pouhé dva roky. A eh, chybovost v oblasti soudržnosti je obrovská a tak je to vlastně už tradičně. Což eh, jsou údaje cené pro finanční výhledy. Ale jakmile Eh, skončí to sedmileté období, tak eh, samozřejmě by bylo na konci velice dobré, kdybychom věděli, jaká je ta chybovost a zda se v čase třeba zmenšuje. Ale jestliže je tady tak velký časový odstup mezi eh, schválením řízení a konečnou závěrkou, tak to je potom těžko Eh, potom ta chybovost, to znamená ty peníze, které se ztratily, tak eh, to potom v tom není moc jasno. Čili by mě zajímalo, zda průběžná účetní kontrola eh, by nás mohla více informovat o tom, jak to je, poněvadž to je téma, které se trošku ztrácí v debatě. Samozřejmě, že je třeba jít do hloubky, nestačí pouze číst nadpisy. A Eh, samozřejmě špatné zprávy lákají více. Ještě k panu Vonovi. Eh, v bodě 5 říkáte, že jste spokojen s novými opatřeními od komise, podle kterých eh, členské země by měly prezentovat prohlášení o řízení projektu a účtu. Čili já myslím, že toto je velice zajímavá část toho mechanismu. A je zde zcela správně řečeno, že komise žádá, aby tento nástroj eh, byl uplatňován a také v oblasti dozoru a řízení kofinancovaných eh, fondů. Čili tady skutečně je třeba, abychom měli nějaký nástroj, ať už s spolufinancováním nebo bez. A eh, takovýto nástroj by měl být tedy poskytnut komisí. Čili eh, ptám se pana Vona, jestliže se podíváme na ta, eh, ta ministerská prohlášení, jestli tam skutečně je nějaká stopa po zjednodušování. A pokud se týče sankcí, zajímalo mě, o jakých sankcích je zde řeč. Nyní má slovo pan Deutsch. Eh, Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové tak jak ukazuje tato zpráva, která je předložena, já jsem stínový zpravodaj za EPP a chci poděkovat panu Vonovi za tuto zprávu, pogratulovat mu k ní a omezím se pouze na tři body. Jenom krátce se vyjádřím k současným diskuzím. Na prvém místě chci konstatovat, že to zjištění, že v minulých letech se v oblasti politiky soudržnosti ukázaly zprávy účetního dvora, že míra chybovosti byla nad 5%. To je pravda. Ale musím současně také doplnit, že v minulých letech Zejména v minulých dvou letech se míra chyb z 5% eh, dostala do sestupného trendu. Čili je to otázka eh, výboru pro kontrolu rozpočtu Evropského parlamentu. Znamená to, že bychom měli zvýšit účinnost, ale měli bychom si také uvědomit, že ta chybovost eh, kolem 5% byla, nicméně eh, trend je sestupný. A myslím si, že je tady určitě určitá mezera protože Evropský účetní dvůr počítá tuto míru chyb svým způsobem. Evropská komise kalkuluje zase eh, míru chyb jinak a já si myslím, že je tu určitá diskrepance mezi oběma kalkulacemi a postupy, jakým k ním dospěli a docela mi to vadí. A myslím si, že toto rozdílné posouzení těchto kvót eh, uvedu příklad z Maďarska, z naší země. V Budapešti eh, dostali velké investice také podporu z evropských prostředků a pak se dospělo, eh, komise dospěla k závěru, že v oblasti veřejných výdajů zhruba 25 všech investic jsou chybné, čili to by byla míra chyb eh, 25 Evropský účetní dvůr eh, zjistil stejnou chybu a dospěl k závěru, že celá ta investice přispívá k vyšší míře chybovosti. To znamená, že komise i účetní dvůr zjistili chyby, ale účetní dvůr zjistil také, že přitom se jedná o stoprocentní míru chyb. Takže buď mám 25% míru chyb, a nebo 100%. Nevím. Člověk není jenom trochu těhotný. Eh, žena je buď těhotná, buď těhotná je, nebo není, ale trochu těhotná být nemůže. Tady to ale tak vypadá. Myslím si, že tento přístup není dobrý. Tady bychom to měli zlepšit. Na druhé straně si myslím, že je důležité, abychom posílili kontrolní mechanismy, ale to současně znamená, neznamená v žádném případě, že by instituce se musely radikálně předělat, protože to by bylo časově i finančně náročné. Myslím si, že bychom obě hlediska měli zohlednit stejným způsobem a když hovoříme o zjednodušení, tak bychom neměli jenom hovořit, ale také konat. Pokud je o zavedení o sankcí, zastavení plateb, pokud je o tato témata, tady bychom měli být opatrní, protože si myslím, že bychom to mohli naformulovat diplomatičtěji je lze si těžko představit, že na evropské úrovni by bylo možné najít právní řešení v tom smyslu, že by Evropská komise přerušila výplaty v konkrétní zemi, protože by eventuálně se vyskytly chyby v politice soudržnosti v konkrétním případě. A v neposlední řadě mi dovolte, abych řekl, že ještě vysvětlím a prohlásím, že dávám přednost evolutivnímu přístupu. To znamená postupně krok za krokem s tím, že tyto kroky by měly být definovány. Pokud vidíme problém, tak bychom neměli předělávat všechno. Měli bychom postupovat krocích a myslím si, že při reformě bychom měli zvolit tento postup. Určitě nemusíme vylít dítě i s vaničkou hned pokud zjistíme problém, měli bychom se spolehnout na existující metody a neměli bychom také zapomínat, že systém vykazuje zlepšení. Pokud by současný systém byl reformován, tak reformovat ano, ale ne likvidovat a budovat nový. Děkuji. Grazie. Kolega Českova. Děkuji, kolegyně Češková. Děkuji, pane předsedo. Eh, já Samozřejmě tak jako i ostatní eh, kolegové vnímám, že politika soudržnosti je v současné době eh, velmi aktuální a všichni asi cítíme, že eh, rok 2013 bude určitým zlomem v politice soudržnosti. Já i z tady toho důvodu samozřejmě jsem si prostudovala návrh toho dokumentu z výboru pro regionální rozvoj, a e, stanovisko, které tedy je předkládáno našemu výboru. Chtěla bych zdůraznit jednu věc a je to věc, o které i já jsem e, už dříve hovořila. Myslím si, že je to záležitost, která je i vždycky předmětem diskuze v našem výboru. Uh, a to je, eh, do jaké míry, do jaké míry je eh, odpovědná Evropská unie, potažmo Evropská komise a další instituce za míru chybovosti, za správné kontroly, eh, dodržování pravidel a vůbec vyplácení a uplatňování finančních prostředků z z eh, fondu soudržnosti, respektive ze strukturálních fondů a do jaké míry jsou odpovědné členské státy. Eh, naše eh, navrhované stanovisko v bodě číslo 5, 7 a 9 pokud to takhle rychle schrnu, protože už nechci zdržovat, tak se pokouší říci, i něco v tomto smyslu a zároveň se zde přidává slovo sankce, možné sankce, které by měly přijmout i členské státy. E, já si myslím, že určitě e, do budoucna bude nutné určité řešení, které e, bude apelovat i na členské státy, aby tuto odpovědnost přijali já se chci jenom eh, ujistit před tím, nežli, nežli toto stanovisko bude hlasováno v tomto výboru, eh, ujistit a zároveň získat tedy eh, více informací o tom, jaké eventuální sankce bychom navrhovali a zároveň jakým způsobem bude vůbec možno prosadit a realizovat to, aby komise i prostřednictvím svých svých tedy eh, pravomocí, svých eh, orgánů eh, byla schopná provádět kontroly, které vlastně více-méně v současné době přísluší vnitrostátním orgánům jednotlivých členských států. Čili do jaké míry jsou i ty body, které jsou tady navrhované, realizovatelné, reálné a co konkrétnějšího si pod tím představujeme, jak pod možností té kontroly ze strany evropských orgánů, orgánů Evropské unie, tak eh, co si více tedy představujeme pod možností udělování sankcí členským státům, pokud eh, se ukáže, že v eh, uplatňování politiky soudržnosti dělají nějaké významnější chyby Čili to, to, můj, to je můj komentář a zároveň v něm i eh, několik dotazů, které bych si ráda zodpověděla předtím, než budeme k tomuto stanovisku eh, dávat závazný názor. Děkuji. Grazie. Děkuji. Chce se vyjádřit účetní důr k diskuzi? Prosím. Hmm, pane předsedo, vážení členové tohoto výboru. Já bych chtěl doplnit jednu věc, poněvadž zde byly předloženy náměty a zpráva zpravodaje je skutečně velice dobrým Eh, schrnutím různých i návrhů, které v minulých letech předkládal účetní dvůr. Takže děkuji, že jste i eh, vyšel z našich návrhů a z našich rad. Doplnil bych, že těch devět návrhů by bylo možné ještě doplnit o jeden a mm, který i zmínil jeden z vašich členů, a to je otázka, jak eh, eh, přistupovat k výběrovým řízením. Ano, máme hodně problémů zde a řeknu vám čísla, téměř 50 chyb, které zjišťujeme, jsou chyby v oblasti výběrových řízení. A je zde je celá řada důvodů, které zde já nebudu detailně vysvětlovat, ale eh, tady to by se mělo zlepšit. A tudíž já si myslím, že rada i mm, když se vyjadřovala k absolutoriu za rok 2009, uvedla, eh, že komise a účetní dvůr musí pracovat eh, Eh, pokud jde o kvantifikaci chyb v této oblasti a že musí eh, pracovat adekvátněji, protože my používáme dvě metody pro kvantifikaci chyb v této oblasti, ale doplnil bych zároveň, že to nevede k takové situaci a někdy mm, zde je takový e, špatný výklad v tom smyslu, že míra chyb e, vychází z nějakého problematického základu. Ne, k tomu bych doplnil. Ano, míra chyb se snížila v posledních letech. V roce 2008 to bylo asi 11 a v roce 2009 e, ta míra v této oblasti, v této politice bylo nad, něco nad 5%. A k těmto číslům bych doplnil. My ale jenom zkoumáme rok po roku a ono to není automaticky tam a uváděno, že míra chybovosti v posledním roce, tedy v našem případě rok 2009, to bylo nad těch 5%, že eh, to bude méně než v roce 2010, tedy že to pak bude pod 5%. Ne. Zde toto, tento vývoj nám ukazuje, že se zlepšuje způsob, jak se spravují evropské peníze, ale asi jsou situace, které možná by mohly vést k vyšší míře chybovosti, než bylo v minulých letech. Jak říkám, to není automatický vývoj tímto směrem, tedy od těch 11% eh, na těch 5% a potom snad pod 5% v dalších letech. To musím zde zmínit jako člen účetního dvora a také bych ještě doplnil, že eh, ty vaše návrhy ukazují, že naše náměty, které jsou v našich zprávách, že jsou dobrým zdrojem a že to povede ke zlepšení zprávy prostředků. A teď si vystekneme komisi, prosím. Děkuji, pane předsedající. Já eh, to zkusím eh, rychle projít a když tak kolegové eh, by mě doplnili, pokud bude třeba. Pokud se týče způsobu, jak to vlastně eh, funguje, tedy eh, s tím eh, uzavíráním Takže pro léta 2005-2006 se právě provádí uzávěrka a my máme, nám zbývá možná ještě asi 20% programu, plus minus, to není úplně přesné číslo, a my eh, v současné době eh, do operačních programů vyplácíme pouze 95 a poté se vypočte reziduální chybovost eh, a z toho se tedy udělá srážka ze 100% výše. Takže my, až budeme mít, až to budeme mít celé uzavřené, tak vám budeme moci říct, jaká je ta reziduální chybovost. Já můžu říct, že tedy tam nějaké chyby byly a potom vám budeme moci říct, kolik to bylo a o kolik byly kráceny částky vyplácené členským zemím. Potřebujeme ještě několik měsíců, abychom mohli poskytnout přesnější informace. hovořili jste o e, sedmiletém e, období, a to znamená sedmiletém spoždění u závěrek a to skutečně může být vnímáno problematicky. E, proto tady hovoříme o finančním nařízení pro každoročním vypořádání krácení. A to je vlastně věc, která se také objevuje v návrhu komise ke strukturálním fondům, který bude předložen v průběhu roku. E, k panu Dojčové chtěl bych říct jednu věc, e, pokud se týče e, metod komise a účetního dvora. K klíčovým eh, prvkům patří to, že účetní dvůr si bere vzorek z řady operačních programů a z eh, řady členských semí, aby si tady citaci zjednodušil, nebo zjednodušeně řečeno vypadá takto. Eh, samozřejmě, že my ovšem eh, kontrolujeme konkrétní účty všech členských zemí, čili my v podstatě nemůžeme použít eh, výsledky účetního dvora. My ne, že bychom to po nich přepočítávali, my prostě vypracováváme vlastní data na základě údajů z členských zemí. Co se týče zjednodušení, o kterém zde byla řeč, ano, zjednodušování je důležitá věc. Nicméně, když jsme se eh, ohledli za eh, reformou z roku 1993, i tam bylo eh, heslem zjednodušení. A zjednodušení je prostě třeba dělat správným způsobem. A to je důležité jak pro příjemce, tak pro účetní dvůr. A my nyní usilujeme o to, aby to zjednodušení bylo skutečným zjednodušením pro konečné příjemce, protože my, my víme tedy, jak obtížné to pro ně může být. A možná, že ESF to je eh, poněkud, eh, se to platí lépe než u RDF, e eh, poněvadž tam je rozdíl tedy ve velikosti příjemců a komplikovanosti systému, čili tady je skutečně velice pečlivě se snažit pochopit, kde ty potíže spočívají, abychom tedy to úsilí napřeli správným směrem. Pokud se týče sankcí, které jsou nebo snad by měly být, eh, jak eh, o tom hovořila paní Češková, my velmi aktivně aplikujeme ty možnosti, které máme podle eh, nařízení, to znamená přerušení, pozastavení a také finanční korekce. My se domníváme, že toto velmi výrazně přispělo eh, ke snížení chybovosti, jak jsme ji zaznamenali v minulých letech a jak to také zjistil účetní dvůr eh, z těch více než 11%, a dříve to bylo ještě více, až k dnešní situaci, kdy jsme někde kolem těch 5%. To je obrovské zlepšení. Možná, že to pořád nestačí, ale je to rozhodně eh, lepší, výrazně lepší než dříve, čili jsme na správné cestě a chceme po ní pokračovat jako komise tím, že budeme tedy zavádět další změny a myslíme si, že by to skutečně mělo vést k těm žádoucím změnám. A to je vlastně všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji. Eh, ano, dobře, a závěrem dáme slovo eh, kolegovi Pakamovi, prosím. Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych také poděkovat eh, kolegům za příspěvky a vítám zejména příspěvek účetního dvora a návrh abychom eh, tam přidali desátý bod, kterým bude otázka pořizování eh, respektive zadávání veřejných zakázek. To je, myslím, eh, důležitý bod, poněvadž ta pravidla jsou dneska velmi komplikovaná a zasahují do toho tedy ještě otázky státní podpory a tak dále. Také vítám tedy to, co řekl tedy to, ten nález eh, účetního dvů, dvora o chybovosti, které spadlo eh, z 11 do 5 eh, nebo je to dneska přes 5 a byli bychom rádi, kdyby v budoucnosti to bylo méně než 5 K otázce zjednodušení Eh, já, jak říkám, my prostě, eh, nebo já nehovořím ve svém příspěvku o zjednodušení, ale mně jde o praktické eh, nápady, jak toho dosahovat. A musí to být samozřejmě zjednodušení jak pro regiony, tak pro konečné příjemce a je třeba, abychom to konzultovali s nimi, protože oni nějaké nápady mohou mít a ty my potom můžeme eh, zapracovat. Eh, také děkuji za nápady eh, paní Češkové, paní Ayali Sender. Ještě bych chtěl říct, že je ta otázka deklarací, manželské deklarací je velice důležitá věc a musíme také zajistit to, aby tyto deklarace Eh, podepisovali také ministry, aby to prostě eh, mm, jim na tom záleželo. A eh, to by vlastně mohlo také podpořit pocit zodpovědnosti za vynakládání prostředků ze všech těchto fondů. Čili skutečně by bylo dobré, aby ten mechanismus byl zaveden, aby tam byla vnesena ta žádoucí rovnováha a Eh, eh, prostě aby bylo jasné, že také komise tady má významnou roli. Eh, k sankcím samozřejmě tady máme přerušení nebo pozastavení plateb, ale pak my jsme tady ještě nehovořili o vrácení prostředků nebo zpětném vymáhání prostředků, čili toto je také otázka, která by mohla, kterou bychom do toho mohli vložit. Jinak eh, samozřejmě kolegové mají možnost překládat pozměňovací návrhy a to až do pátku a eh, samozřejmě já bych tedy všechny eh, pozbudil k tomu, aby nějaké pozměňovací návrhy předložili. Děkuji všem a uvidíme se ve tři hodiny.